Sorry, please, uh, we can start. Prosím, ráda bych zahájila zasedání, takže pokud byste se mohli posadit. Yeah, yeah, yeah, yeah, okay. <laughs> okay, and so, dear colleague, we can start now. We are Takže všichni už jsou přítomní, můžeme začít. Vítejte. A začneme prvním bodem pořadu jednání. Tedy schválení zápisu ze schůze konané 12. listopadu. Respektive první bod je tedy přijetí pořadu jednání. E, nikdo nic nenapídá, takže jsme náš pořad schválili a dostáváme se k bodu číslo dvě. Má někdo nějakou poznámku k zápisu ze schůze, která se konala 12. listopadu? Pokud ne, budeme pokračovat dále. A jsme u bodu 3, sdělení předsedkyně. Máme tlumočení do italštiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny, bulharštiny, rumunštiny, češtiny, maďarštiny, polštiny a estonštiny. To je náš jazykový režim a Schůze našeho internetu je, se vysílá na internetu jako vždy a nyní se vám tam za všichni dostali rozhodnutí koordinátorů z 12. listopadu. Mělo by tomu tak být, protože mm, nikdo nepředložil ani žádné námitky, takže tento zápis by měl být schválen, tedy ta rozhodnutí. A nyní bych zde na výboru přijítala novou členku. Je to paní Teresa Jiménez Barbat z frakce AD a paní Teresa Jiménez Barbat nahradí pana Maura Barandariana. Jsme rádi, že jste se stala členkou našeho výboru a těším se na dobrou spolupráci. A pak zcela stručně několik věcí. Tady v sálu je poněkud neklid. Za prvé, společně s některými kolegy jsme uspořádali velice zajímavé setkání s delegací Mašrek, které se týkalo otázky kulturního partnerství. A my jsme tuto schůzku uspořádali ve spolupráci s místopředsedou Andreou Kocelinou. Ta schůzka probíhala velice zajímavě, byli jsme informováni o velice zajímavé a navíc velice strašlivé události. Mám tím na mysli ničení kulturního dědictví, ke kterému dochází v Sýrii. Měli jsme na toto téma slyšení. Naším partnerem byl pan doktor Aliček Mus. Je to syrský archeolog, který je ve Francii v exilu a působí na univerzitě ve Štrasburku. Pan Adiček Mus přišel s několika návrhy, které naleznete v dokumentu. Společně s eh, dalšími informacemi on spolupracuje s dalšími syrskými, se svazy syrských eh, archeologů. On eh, hovořil velice zajímavě, ukázal nám také fotografickou dokumentaci toho, jak památky dříve vypadaly, jak vypadají dnes. Eh, je to asi 12 takovýchto míst památek, které byly buď zničeny úplně, anebo velmi závažným způsobem poškozeny. Tady si musíme ještě zvážit, zda chceme i nadále takovou spolupráci. Eh, Pán Čejkmus nám navrhl, abychom vytvořili jakousi krizovou jednotku, která by se stávala se syrských a také evropských odborníků a která by se společně zamyslela nad tím, jakým způsobem by šlo zasáhnout, jakým způsobem bychom se mohli k této situaci postavit a samozřejmě také by se zamýšlela nad tím, jak by bylo možné ukončit eh, konflikt v Sýrii a připravit se na dobu po ukončení konfliktu. Já jsem tam za kulturní výbor řekla vše, hovořila jsem o všem, co činíme, co zvažujeme a na závěr jsem řekla ano, že zvážíme takovouto možnost vytvoření skupiny odborníků, eh, mohli bychom do této práce, této skupiny zapojit i celý náš výbor. Bylo by skutečně lépe, vhodné lépe spolupracovat se delegacemi. A pak je tady zde také perspektiva posílených vztahů se zeměmi ve Středomoří a také s Balkánem. To je rovněž důležité. A dále, druhá informace z mé strany. Obdrželi jste zápis z naší eh, mise do Florencie. Viděli jste, že mise vyvolala velký zájem a byla skutečně velmi poučná a dostali jsme k dispozici skutečně velice výborný personál z institutu, který se věnuje velmi zajímavému tématu. Jde o to, že bychom za pomoci parlamentu a komise mohli vytvořit nový typ sektoru. Byla by to asi vysoká škola pro studia o přeshraniční správě, governance. Ano, dnes se velice často hovoří o přeshraničních záležitostech. Vše je přeshraniční, ale myslím si, že toto téma je skutečně důležité. 3. prosince jsme měli velmi zajímavé setkání. Děkuji všem, kteří se zúčastnili. Bylo tam 23 kolegů, 16 řádných členů a 7 náhradníků. Bylo by vhodné, kdyby eh, se zde účastníci v sále mohli poněkud utěšit. A na tomto setkání bylo ještě 18 národních poslanců a další zástupci z Bruselu a dalších 12 členských zemí. Bylo to velmi uspokojivé setkání, já jsem se snažila skutečně pohovořit se všemi. A tady na této konferenci se projevila vůle našeho výboru a celého parlamentu v tom smyslu, že jsme ochotni se přímo setkávat s národními parlamenty tak, aby se téma vzdělávání a školení mládeže více probíralo i v národních parlamentech a abychom celkově posílili vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Mnoho poslanců z národních parlamentů nám vzdělilo, že měli vlastně poprvé možnost setkávat se s kolegy s jinými národními parlamenty, takže bychom měli něco takového rozhodně provozovat i dále. My zde máme mnoho kolegů, kteří se rovněž účastnili, kteří se věnovali zejména otázce mládeže, fóra pro mládež, dále Agenda 2020. To je zásadní otázka, v dnešní době vysoce aktuální. Dále zástupce Lucemburska připomněl, že na posledním setkání rady byla přijat, předložena radou zpráva která se týkala zapojení mládeže do praktického života, neboť víme, že tady čelíme fenoménům, jako je radikalizace mládeže a tak dále. Jde také o to, aby se mládež více účastnila bole, ale specificky jde právě o radikalizaci. A tady je jistý odstup mladých lidí od politiky a my jsme se snažili nalézt na tento problém nějaká řešení, například v, v podobě posílení programů, které se věnují tomuto tématu. Pak bylo řečeno, že je třeba zmobilizovat více zdrojů a věnovat větší úsilí tomu, aby děti skutečně chodily do škol a také, aby ve školách zůstávaly, aby nedocházelo k předčasnému přerušení do školní docházky, což je velkým problémem například u populace přistěhovalců. A pak bylo přislíbeno, že bychom paktu stability mohli právě se více zaměřit na ty aspekty, které se týkají tohoto tématu. Takže členská státa, státy i Itálie přišly s relativně velmi zajímavým návrhem v tomto směru. A pak je zde otázka kulturního dialogu, o tom jsme rovněž hovořili, inkluzivního vzdělávání, což mnozí propojili i s hospodářskou krizí a s veškerými těmi obtížemi získat pracovní místo. A bylo podtržnuto, že je třeba přistoupit k tomuto fenoménu holisticky. Například byl zmiňován duální vzdělávací systém, také jsme hovořili o formálních a neformálních dovednostech a schopnostech, které mohou lidé získávat. A například u záruky pro mladé jsme si řekli, že by bylo možné udělat něco právě v aspektu vzdělávání a pak také v aspektu pracovního trhu. A další důležitá věc, která se týká mládeže, jde o to, že by se měl konat strukturovaný, lepší strukturovaný dialog, který se bude týkat účasti mladých lidí a také jejich práv, na která by se hledělo jak z evropské, tak z národní úrovně. Je to takový apel, výzva Zdá se, že do záruky mládeže bylo zapojeno příliš málo mládežnických rad, takže tady se otevírá ještě velký úkol. My jako výbor nemáme pocit, že by toto bylo příliš podporováno. Nechci si, že by snad někdo něco takového zamítal, ale ta snaha je příliš malá. A další věc, kterou bych ráda připomněla, protože mi připadá důležitá. Odpovídající komisař pan Navračič řekl, že pracujeme na programech, které jsou vyvinuty společně se školními zařízeními a s vysokými školami, což my potvrdujeme také v našem nedávném usnesení. Jde o to, abychom v rámci naší spolupráce vytvořili lepší přijímací kulturu právě v oblasti vzdělávání pro děti migrantů a uprchlíků. Momentálně to ještě není eh, v nějaké dokončené podobě, ale doufám, že se to podaří zrealizovat. A pak je tady iniciativa 2020 a její posílení. Ano, mohli bychom udělit eh, nějaký dokument a dát ho k dispozici kolegům, kteří nebyli na tomto setkání s národními parlamenty. Ano, jistě to je možné. A na závěr si pouze říct, že bychom skutečně měli pokračovat v našich vztazích s národními parlamenty, neboť je to velice přínosné. Tím jsem dospěla ke konci svých sdělení. A máme zde, a to bych ještě ráda připomněla, skupinu návštěvníků, sedí vzadu v sále, zde vítám. Je to 26 mladých aktivistů, mladých lidí, kteří jsou aktivní v politice a já je zde vítám. Oni eh, se budou účastnit části naší schůze a já bych i hned přešla ke zprávě, o které budeme hlasovat. Máme relativně dlouhý hlasovací seznam, takže vás prosím, abychom i hned začali hlasovat. Jedná se o zprávu Julie Word. Já děkuji za skvělou práci, kterou odvedla. Jde o úlohu mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a výchovy k základním hodnotám Evropské unie. 21. září byla zpráva předložena, 23. října vypršela lhuta pro pozměňovací návrhy a my jsme dostali 198 pozměňovacích návrhů, tedy sekretariát společnosti s paní zpravodajkou a stínovými zpravodaji pracovali velice tvrdě na kompromisech. Eh, ptám se, Julie, zda chce něco podotknout? Um, all the shadows um, and all the staff and um, the secretariat staff um, but also my own staff for all the work they've done on this and also to all the civil society organisations and networks um, who were very concerned. Um, kterým velice záleželo na této věci a chtěli pozitivně přispět k této zprávě. I z hlediska praxe, protože oni právě stojí v první linii a řeší tyto věci a odvádí velký kus práce. Já doufám, že hlasování dopadne dobře a všem vám děkuji. si penso che sia un tema di crescente attualità. Ano, myslím si, že je to téma, které je skutečně vysoce aktuální. Děkuji mnohokrát a dostává se, se k hlasování. Máte všichni hlasovací karty? Ano. Dobrá, takže článek 1, kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní poznací návrh 45. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Dále kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 58. na druhé straně. pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u kompromisu 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, pro, pro omlouvám se, říká paní předsedkyně, tady je oddělené hlasování. 60 první část, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, ale tady už je ústní pozměňovací návrh kolegy. Děkuji, paní předsedkyně. Já to chci doplnit, chci tam k tomu textu něco dodat, a totiž zdůrazňuje význam včasné integrace a vzdělávání segregovaných komunit. Je tam tady to včasný, early. Souhlasíte s tím dobře? Takže 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, přijat. Přecházíme na kompromis 5, na další straně, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. A přecházíme na kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijat. Jdeme na pozměňovací návrh 82 pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 100, ano. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. A nyní jdeme na, ne, omlouvám se, 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 102. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 115 proti, zdrželi se přijat. 116, dílčí hlasování. O 115, dobře, takže budeme hlasovat o 115, zahají hlasování číslo 115. Možná, že jsem to špatně viděla. Uzavírám hlasování. Ne? Takže teď. Hlasování zahajujeme. Funguje to? Uzavíráme hlasování. Ah, no, no, no, sorry, sorry, sorry. We have... Omlouvám se, musíme to hlasování zopakovat, protože nebylo řádně zahájeno, takže teď zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dobře. Uzavírám hlasování. Dobře, pro. Přijato. Teď jdeme na 116. dílčí hlasování. První část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijata. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuta. Kompromis 12. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 13. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 14. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 126, Maragal, kdo je pro, proti, ne, omlouvám se, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 15, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 130, pro, proti, zdrželi se. To prověříme. Raději to prověříme. 130. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Přijat. Přejdeme na kompromis 16. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 17. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis ne, návrh 142 dílčí hlasování na žádost ELS. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část, pro, proti, zdrželi se. Podle mě byla přijata, ale chci to prověřit, takže zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Potom kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 148 pro, pro, proti, zdrželi se zamítnut. 149 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Návrh 154. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Návrh 155 s ústním pozměňovacím návrhem Ernesta Maragal a Helgi Triple. Viděli jste ten ústní pozměňovací návrh? Dobře. Takže s tímto ústním pozměňovacím návrhem upravený 155. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 20. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 21. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 22. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 123. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 175. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 24. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Návrh 181. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Návrh, omlouvám se, 182. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 183. Pro, Proti? Zdrželi se. To chci prověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 183. 183. Hlasování dále probíhá. Už bylo uzavřeno, ale hlasovali všichni? 15 pro a 12 proti. Návrh byl přijat. Pak kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 26 na další straně pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 194 Julon s ústním pozměňovacím návrhem pana Julon takže hlasujeme o tomto návrhu v pozměněné verzi. 194 pro, proti, zdrželi se přijat. 197 pro, proti, zdrželi se přijat. 198 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijat. Jdeme na návrh 18 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 20. 20. Ano, 20. Pro, proti, zdrželi se přijat. 21. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 28. Pro, proti, zdrželi se přijat. Jdeme na kompromis 29. Pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 27, pro, proti, zdrželi se přijat. 29, dílčí hlasování, první část, na žádost zpravodajky. Pro, proti, zdrželi se přijata druhá část, pro, proti, zdrželi se přijata, ale chci to prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Kompromis 30. Pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 35. Pro, proti, zdrželi se přijat. 36. Pro, pro, Zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se. Přijat. 37. Pro. S ústním pozměňovacím návrhem Ernesta Maragala Helgi Triple. V této verzi. 37. Pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 31. Pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 32. Pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 33 Pravodajky pro, proti, zdrželi se přijat. A teď návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijat. 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 5 pro, proti,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 všem stínovým zpravodajům a děkujeme sekretariátu za podporu. Julie, chcete ještě něco říct? Chcete něco říct? Mám radost, mám velkou radost. Bylo to hodně práce a byla to práce důležitá. Když se ve výboru vůbec poprvé objevila myšlenka této smlouvy, bylo to kdysi v létě, a od té doby se odehrála celá řada závažných věcí. Znamená to, že význam této zprávy a doporučení z této zprávy a konzultace, která proběhla, pokud o tuto zprávu, teď nabyly na významu, jsou významnější, než když jsme začínali. A já bych ráda všechny poprosila, aby tu zprávu odvezli s sebou do svých členských států, aby ji předali vzdělávacím radám, mládežnickým radám, aby by předali těm, kdo pracují přímo v terénu, protože tu zprávu je třeba implementovat. Lidé musí začít důvěřovat tomu, o čem tady diskutujeme. A provádět víc mezikulturního dialogu, tak, jak jsme se dohodli, podle toho, co my označujeme za osvědčené postupy. Musíme to dělat takto, protože dochází k útoku na základní hodnoty a my musíme zajistit, že budeme žít v míru milovné soudržné společnosti, kde lidé mohou žít bok po boku. Děkuji. Děkujeme Julie. Děkujeme i za tento další závazek. Já si myslím, že to je velice důležitá věc. A teď nastal velice významný strategický okamžik, když se mluví o těchto věcech nejenom na národní, ale i na evropské úrovni. Možná ještě jedna věc, chcete něco dodat? Chci se omluvit za to, že tady nezůstanu na další část zasedání. Já jsem velice aktivní členka tohoto výboru. Kultura a vzdělávání je moje celoživotní dílo, nicméně severozápad Anglie je místo, kde o víkendu došlo k záplavám. Já jsem jediná europoslankyně, jejíž úřad je v hrabství Cambria, kde k těm záplavám došlo, takže já musím řešit celou řadu naléhavých záležitostí. Jsem sice tady tento týden, Zůstala bych tady, protože mi opravdu záleží na tom, o čem se tu jedná, ale teď musím odejít, takže doufám, že mě omluvíte. Ano, jistě a samozřejmě eh, chceme vám říct solidaritu a také eh, hodně štěstí těm, koho to postihlo. A chci ještě připomenout, že o této zprávě se bude hlasovat na plenárce v březnu. Tím se dostáváme k bodu číslo 5, což je pokračování strategického rámce Evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy e ET 2020 a zpravodajem je pan Krasnodebsky a já mu chci poděkovat za to, že mezi nás přišel. Děkuji. A my už víme, že toto téma je naprosto zásadní. A také ve světle události, ke kterým dochází, je třeba, abychom zajistili to, že priority Evropské komise můžeme sdílet i my, a nebo zda přijít tedy s nějakými novými strategiemi za nás, za členy parlamentu. Takže je to opravdová příležitost, jak nastolit tu správnou rovnováhu. To ostatně vyjadřují i zástupci mládeže. Kolega představí svoji zprávu na příštím zasedání v únoru. Mělo by to být mezi 17. a 18. únorem. Hlasování pak na plénu proběhne 19. Pardon, hlasování ve výboru 19. dubna, takže prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, v první řadě chtěl představit takové hlavní linie této revize strategického rámce. A v první řadě bych chtěl říci, že toto téma je velice důležité, ale také velice různorodé a proto si nemyslím, že by to měla být jenom zpráva, další taková zpráva, kde budeme hovořit o našich eh, dobrých záměrech. Poukazujeme tu i na určité nedostatky, objevují se tu i určité, určitá slova kritiky, ale já si nepřeji, aby toto byla zpráva, která se bude soustředit výlučně a pouze na vzdělání, spíše tedy na prohloubení toho programu e ET 2020, tedy vzdělání odborná příprava 2020. A Chtěl bych tedy, aby tu zazněla určitá slova o tomto programu, ale také i určité kritiky. No vzhledem k tomu, že mi dáváte určitý časový prostor, tak se k tomu stručně vyjádřím, ale následně bych si rád také vyslechl i názory kolegů k této zprávě. Na úvod tedy bych se rád soustředil na tu strukturu a organizace tohoto programu e ET 2020 tedy zejména na ty prioritní body, jak eh, připomenula paní předsedkyně. Stávající situace, ta se neustále mění a samozřejmě i my, členové parlamentu, bychom se k událostem měli vyjadřovat. A myslím si, že to je velice důležité. V brzké době eh, nastane období pro jmenování členů pracovních skupin, nových členů pracovních skupin a myslím si, že i složení těchto skupin by se mělo změnit, tedy členství by se mělo rozšířit. Téma vzdělání, to je opravdu téma velice důležité a jsou tu i důležitá propojení mezi rodinou a mezi školou. To znamená, ty určité rodičovské skupiny v těch pracovních skupinách často nebyly zastupovány. A to mluvím na celoevropské úrovni, takovéto zastoupení tu nebývalo zvykem. Dále panuje taková určitá až přehnaná důvěra v určité konkrétní ukazatele a já si myslím, že bychom měli dávat větší váhu i kvalitě, nebo zejména kvalitě, protože statistiky se mohou často měnit, i ukazatele se mění. Je třeba tedy na tomto zapracovat. A pak tu máme případ celé řady zemí, kde ukazatele jsou čím dál lepší. A já sám jsem ostatně byl univerzitním profesorem pro dlouhá léta a sám mohu říci, že i určité ukazatele nejsou zas tak úplným odrazem skutečnosti ve vzdělávání. A pak je třeba se podívat také na to, co je třeba udělávat ve vzdělávacím systému, když se chceme z, um, soustředit na ten výraz skill-based, knowledge-based, jak je to označeno v angličtině, tedy aby lidé měli určité schopnosti, ale zároveň také poznatky. Takže to je taková první část té zprávy, takové zhodnocení této strategie e ET 2020. Ta druhá část, ta se bude týkat eh, zejména kvality vzdělání. No a tady to napojení mezi kvalitou vzdělání a pracovním trhem. Je třeba brát v potaz to, že eh, mladí lidé v dnešní době mají čím dál větším počtu vysoké vzdělání. Nicméně třeba ta, ta kvalita toho vzdělání zase není dostatečná pak pro jejich zapojení na pracovní trh. A chtěl bych se zabývat také otázkou um, boloňského procesu. Už proběhlo určité zhodnocení tohoto programu ze strany těch takzvaných policymakers, těch, kteří vlastně připravili tento program a pak i ze strany příjemců tohoto programu. Často tu zaznívá kritika v rámci boloňského procesu a to nejzásadnější je fragmentace vzdělávání. A myslím si, že bychom se tím měli zabývat. Ano, musíme si uvědomit, že tady boloňský proces měl pozitivní výsledky, ale nesmíme ztrácet ze zřetele i ty negativní, no a, a hledat zároveň i řešení. A to se tady také objeví ve zprávě. A myslím si, že tedy bychom se i tímto měli zabývat a měli bychom se zabývat i otázkou byrokracie, která se i v rámci boloňského procesu navýšila takže bychom měli určitý časový prostor i prostor v té zprávě tedy věnovat tomuto tématu a rád si vyslechnu váš názor i na tuto věc. No a třetí bod, ten se týká toho, co tu již zmínila paní předsedkyně. A myslím si, že je důležité hovořit tedy i o vzdělávání dětí a také dospělých a to migrantů. To je obrovská výzva, to je výzva, které nyní čelíme a netýká se to jenom a pouze otázky migrace ze zemí, kde probíhají války, z těch regionů severu Afriky, z Blízkého východu. Ono se to totiž týká i migrantů uvnitř Evropské unie. A tady si myslím, že tedy víme, že velká část těch dostupných dat, které máme k dispozici, poukazuje na to, že ty rodiny migrantů zažívají velké potíže, co se týče přístupu ke vzdělání a týká se to jak dětí, tak právě i vzdělávání dospělých. No a myslím si, že i tady v tomto bychom tedy měli něco dělat. Zase tedy se v té zprávě kterou jsme přednedávno, před chviličkou schválili, hovoříme právě o tom mezikulturním dialogu, takže zase bychom se měli zaměřit na to, jak pomoci těmto migrantům prostřednictvím vzdělávání. A tady je důležitá otázka právě přístupu k vzdělávání. Často tito migranti jsou i krátkodobí migranti takže je důležité, aby mohli zachovat svůj jazyk, svoji kulturu, tradice, tady to své kulturní dědictví, to kulturní dědictví jejich země. Takže to byl ten třetí bod a byl bych rád, kdybychom tedy i v této mé zprávě tento bod mohli trošku rozšířit. A myslím si, že opravdu e, je třeba něco změnit v rámci té strategie e ET 2020 jsou určité země, které právě v této věci mají širší, rozsáhlejší zkušenost a můžeme se z toho poučit. Takže to jsou takové tři hlavní bloky, které bychom měli projednat, tři důležitá témata. No a já doufám, že budete schopni a ochotní respektovat moji navrhnutou strukturu, že ji přijmete. A doufám, že vaše návrhy a připomínky mi umožní v závěru předložit hloubkovou, dobře propracovanou zprávu a také zachovat soudržnost celého dokumentu, protože to je také důležité. Takže tu apeluji, abychom tu nehovořili úplně o všem, abychom se soustředili na to zásadní, na ty hlavní tři body, které jsem tu načrtl, abychom tu nepřipravili nějaký další dokument, který bude hovořit úplně o všem a který se tak nějak vzdáli od reality. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji vám. Samozřejmě, já sdílím tento jasně zaměřený návrh pana zpravodaje. Je naprosto zapotřebí znovu nadefinovat priority a myslím si, že s tímto mohou souhlasit i stínoví zpravodajové. Vy jste zmínil ne kvantitu těch ukazatelů, ale právě to, co je zásadní, tedy kvalitu. A nyní máme k dispozici 30 minut na otázky a odpovědi, takže pokud budete souhlasit, v první řadě bych předala slovo stínovým zpravodajům a poté se mohou přihlásit ostatní řečníci. samozřejmě, že i koordinátoři dostanou určitý prostor, ti, kteří jsou pří, přítomni. Takže v první řadě stínoví zpravodajové a poté koordinátoři, takže prosím, máte. Mám tu čtyři, pět zapsaných řečníků, prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Jinak se chci předem omluvit, že budu muset odejít jako zpravodaj stanoviska na výbor eh, EMPL, ale vrátím se. A teď bych chtěla se vyjádřit eh, k eh, návrhu a k zprávě, kterou tady uvedl pan kolega Krasnodebský. Já myslím, že s tou strukturou v zásadě mohu souhlasit souhlasím s tím, že je třeba sledovat cíle kvantitativní, ale také kvalitativní, s tím, že právě kvalitativní ukazatele eh, dostávají v určitých eh, oblastech prioritu, zejména tam, kde právě program eh, Education and Training chce zlepšit kvalitu výsledků ve vzdělávání my eh, zřejmě uvidíme v prezentaci komise, že určitý, eh, určitým směrem ve zlepšení, kvality, eh, ve zlepšení kvality tady dochází, který ke zlepšení kvality, jak v kterých oblastech. Já bych ještě potrhla, že na co se budu chtít soustředit, je předškolní vzdělávání, protože to má nesporný dopady kvalita předškolního vzdělávání. My tam máme totiž ukazatel kvantitativní, ale my bychom se měli zabývat kvalitou předškolního vzdělávání. Čili když se bavíme o zlepšení kvality, tak právě u předškolního vzdělávání bych zdůraznila kvalitu, která, kterou, která se samozřejmě daleko hůře eh, hodnotí. Eh, obecně hodnocení jako nástroj ke zlepšování výsledků a ke zlepšování kvality bych také podtrhla jako něco, co by mělo být eh, součástí právě toho rámce. To téma integrace jako velmi aktuální téma považuji za důležité a souhlasím s tím jeho rozšířením nařízením. A tady bych ještě navrhla a budu chtít eh, upřesnit eh, vzdělávání v oblasti osobnostně sociálních dovedností. Myslím, že to je cesta, jak pomoci žákům, jak pomoci školám a jak pomoci i těm, kteří přichází do škol jako e, noví žáci integrující se. Čili osobnostně sociální výchova, v některých zemích se také hovoří o etické výchově. Myslím si, že toto je téma, které, které bychom měli také sledovat a zmínit. Tolik zatím k tomu návrhu této zprávy. Děkuji. E děkuji, nyní pan kolega Maragal. Uh, Žádal jste o slovo? No. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že nejlepší, co můžeme udělat, je zapracovat na této zprávě, věnovat i pozornost a doufám tedy, že budeme mít příležitost si vyměňovat dojmy a názory s panem zpravodajem. Jediné, co bych k tomu řekl nyní, chtěl bych vyjádřit to, že naše vzdělávací systémy v Evropě eh, na té primární, sekundární úrovni směřují takovým směrem, který těžko můžeme nazývat evropský směr. Jsou to naprosto legitimní národní systémy, správně, oprávněně akreditované, to ano, ale také je to mnoho případů těch, které nevím, zase jedná o takovou nějakou eh, nadměrnou specifičnost, ale Myslím si, že by bylo velice zajímavé ty vzdělávací systémy tak nějak vzájemně skontaktovat, propojit, mít tu nějakou evropskou síť. Já tady nechci říct, aby Evropská unie přebírala právě i tu vzdělávací zodpovědnost, to ne, to je utopické, ale myslím si, že je tu ještě obrovský prostor na podporu a možná i na určité požadavky a právě i na zlepšení té kvalitativní části. Samozřejmě, že vzdělávací systém se hodně a rychle mění, takže asi nemá smysl, abychom někomu něco vnucovali. Každý se prostě vyvíjí svým eh, daným rytmem, který závisí jen právě na vývoji té dané země tom nejvyšším vzdělání tu máme Bologna a Erasmus, což jsou dva takové dvě pozitivní strany jedné mince. V tom primárním a sekundárním vzdělávání nemáme ani Erasmus, ani Bologna, ale možná bychom mohli jít podobným směrem. To spuštění toho benchmarkingu, toho uznávání těch akreditací, definice standardu kvality, vzdělávání profesorů. To si myslím, že ano, tady je obrovský prostor pro Evropu, pokud bychom tomu chtěli dodat opravdu ten pozitivní, konstruktivní smysl, opravdový prostor pro opravdové vzdělání a podporu všem členským státům. Myslím si, že tady se nachází ten klíč, na kterém bychom mohli zapracovat i právě prostřednictvím této zprávy. Děkuji vám, to bylo zajímavé. A myslím si, že mohu říci, že sdílím, co říkáte. Děkuji a nyní pan Libat. Bardzo děkuji. Tři uwagi, jedna sugestie. Děkuji. Já mám tři poznámky a možná jeden takový podnět k zamyšlení. Možná bychom se měli odvrátit od nejen těch kvantitativních ukazatelů, ale od ukazatelů vůbec, neboť oni neodráží skutečnost takovou, jaká je. Pak pan profesor Hotov hovořil o tom, že bychom měli do naší práce zapojit i práci rodinných organizací. Ale uvědomujete si, že škola má tři aspekty, tedy školu samotnou, rodiče a učitele. Uh, to je třeba mít vždy na ohledu. A nyní Boloňa. Prosím, neházejme celý boloňský proces do jednoho pytle s negativními aspekty k tohoto procesu. Ano, problémy tady jsou, ale my můžeme učinit mnohé proto, abychom boloňský proces skutečně správně implementovali. Ovšem tak, jak to probíhá momentálně, to optimální není, takže tady bychom měli zvýšit naše úsilí. A další věc. Měli bychom si zvážit, zda do zprávy nedodat ještě čtvrtou část. Hovoříme příliš o to, že chceme zavést změnu paradigmatu. Měli bychom nyní Měli bychom vlastně mladé lidi v druhé polovině 21. století připravovat na svět práce takový, jaký je. Měli bychom podporovat jejich kreativní myšlení, schopnost diskutovat. A to je vlastně odpověď na vaši otázku. Hovořila jste o tom knowledge-based o, a skilled-based, tedy o vzdělávání, které se bude zakládat jak na znalostech, tak na dovednostech. Když tedy hovoříme o nutnosti vzdělávání a školení, tak je třeba současně říci i, že vzdělávací systémy odpovídají za kvalitu lidí, kteří přicházejí na pracovní trh, ale nejsou odpovědní za vytváření pracovních míst, tedy ty vzdělávací systémy. A proto tyto dvě věci nemůžeme směšovat. My zde nemůžeme nalézt recept na to, aby každý mladý absolvent dostal pracovní místo. To prostě nejde. My je musíme na práci připravit, ale za vytváření pracovních míst odpovídá jiný sektor. Děkuji. To bylo také velmi důležité. A není kolega Šoltis? Děkuji, paní předsedkyně. Jsem novým členem tohoto výboru a pokud tady říkám něco, co tady již bylo řečeno, tak je mi to líto. Já jsem to zde nezaslechla. ale chtěl bych se stát aktivním členem tohoto výboru a naslouchal jsem panu zpravodaji. A i jsem se připravoval na tuto schůzi a pročetl jsem si v rámci své přípravy také rozhodnutí rady k tomuto tématu, které je z května 2009 a mám několik otázek. A samozřejmě, až se bude vytvářet konečná podoba textu, tak se k ní také ještě jednou vyjádřím. První otázka. Co vlastně zkoumáme, co šetříme? Zkoumáme situaci v oblasti vzdělávání a koordinaci vzdělávání na evropské úrovni. Dobrá, tady máme několik priorit. Na základě čeho byly formulovány tyto priority? Na základě aktuální situace či na základě priorit a cílů Lisabonské strategie? Tato strategie, jak jistě víte, milí kolegové, byla přijata Evropskou unii v roce 2000 a stroskotala. A jako bývalý příslušník parlamentu mohu říci, že nikdy nedošlo k evaluaci. Co se stalo s plnou zaměstnaností a s Evropou jako nejvíce konkurenceschopnou zemí či skupinou zemí celosvětově? Poté, co zkraskotala Lisabonská strategie, byla vytvořena strategie nová, strategie 2020, což bylo v podstatě v období hospodářské krize, která měla dopady i na systémy školské a vzdělávací, alespoň v některých zemích. A já se ptám, odráží se tyto skutečnosti nějakým způsobem ve zprávě? A třetí poznámka. Krize vedla k dramatickému vývoji, vývoji zejména v oblasti vzdělávání v mnoha zemích, ale nejvíce asi v mé zemi v Řecku. A já bych, pokud hovoříme o kvalitě, rád zdůraznil dvě věci. Za prvé, úspory v veřejném vzdělávacím sektoru, což má za důsledek to, že střední školy a univerzity již nefungují tak, jak by měly. A druhá věc, co také souvisí se vzděláváním, věkový průjem, průměr učitelů je čím dál tím vyšší, neboť nejsou zaměstnáváni noví mladí učitelé. A tento problém neexistuje pouze v Řecku, ale i v jiných zemích právě jako důsledek úspor jak se k tomu postavíme. Označíme to za kvalitativní problém v, ve vzdělávání, to tedy, že je nedostatek personálu a že do školství jde méně peněz. A téma, o kterému se zde věnujeme, je skutečně velmi závažné a my bychom se měli pokusit v rámci tohoto textu skutečně zachytit skutečnost tak, jak vypadá. A na závěr taková ironická poznámka. V roce 2009 či ještě dříve jsme hovořili o koordinaci v oblasti vzdělávání v Evropě. A pokud je nyní výsledkem toto, že z jižních zemí odcházejí vědci s diplomy, absolventi vysokých škol s diplomy, na sever. Pokud toto považujeme za úspěch naší vzdělávací politiky, tak to není správný přístup. Pokud nyní ti nejlépe vzdělaní lidé musí na, z důvodu finanční situace své země svou zemi opustit, tak naše politika nebyla správná. Je třeba skutečně, abychom hleděli skutečnosti v tvář a nic si nezastírali. Omlouvám se, pokud opakuji něco, co zde již bylo řečeno, ale jsem vysvětlil, že jsem zde nebyl. Já rozhodně přispěji svým dílem i ke zprávě tak, aby byla co možná nejlepší. Děkuji. Předsedkyně, děkuji mnohokrát za váš příspěvek, který byl skutečně velmi důležitý. Ano, je třeba, abychom měli různý přístup a abychom byli co možná nejkonkrétnější v našich návrzích. Neboť to nejdůležitější, a tady se mnou bude pan zpravodaj jistě souhlasit, je to, abychom zajistili investice, peníze do oblasti vzdělávání, abychom na ty peníze, které tam poplynou, skutečně hleděli jako na investice a ne jako na náklady. Další kolega, děkuji paní předsedkyně, zareagují na úvodní slova pana zpravodaje. Ano, my si musíme nejdříve všichni pečlivě pročíst text a pečlivě si ho prostudovat. Takže z mé strany pouze několik věcí, které bych rád zdůraznil. Není třeba opakovat vše. Souhlasím s tím, že je důležité, abychom se soustředili pouze na určitá témata, abychom nezmiňovali vše, neboť my jako výbor si, si musíme volit priority. To je naší možností, kterou bychom měli využít. A pokud dnes hovoříme o kvalitě, tak potřebujeme více našich vlastních kapacit proto, aby se nám podařilo některé body skutečně rozpracovat a nadefinovat dobrým způsobem, protože některé věci jsou pouze příliš obecné. Pan zpravodaj to také říkal. Je třeba najít vhodný postoj mezi kvalitou a těmi ukazateli. Neříkal bych, že to platí pro všechny, ale myslím si, že někteří ukazatelé jsou hodně důležité a některé jsou spíš již věcí minulosti a není perspektiva do budoucna. Ano, tady už bylo řečeno mnohé. Je třeba se uvědomit, jaké jsou naše kompetence. Kompetence EU jsou v této oblasti velmi omezené. Můžeme pouze nějak si se snažit usilovat o to, aby se vzdělávací systémy přiblížili navzájem na všech úrovních, jak středoškolské, tak vysokoškolské a univerzitní. Hovořili jsme o boloňském procesu, o Lisabonu, tady bych se vším souhlasil ale rád bych v textu ještě zmínil, jak důležité je i základní vzdělávání. A také vzdělávání k občanství a k evropskému občanství. Neboť v dnešní situaci panuje nebezpečí, že, a řeknu to poněkud provokativně, že se výhradně omezíme na ten přístup, že budeme eh, myslet pouze a jen vždy na pracovní trh. A na pracovní trhu jde o kompetence, dovednosti, schopnosti, produkční znalosti. Ano, to je jasné. Některé studie říkají, že musíme počítat s tím, že v blízké budoucnosti vznikne, vznikne mnoho profesí, které ještě neexistují. Takže něco takového by se mělo do práce, do zprávy také zapracovat. A další věc, a jeden kolega to tady již zmiňoval, je třeba, abychom zohlednili změny, které se již, které již probíhají a které se v budoucnosti ještě, ještě posílí. I toto by mělo být součástí vzdělávacího kurikula, nebo, eh, tu, nebo toto kurikulum bude brzy zastaralé. A taková poslední poznámka z mé strany předškolní vzdělávání. To říkala kolegyně, která zde již není. A paní předsedkyně to rovněž potrhla. Předškolní vzdělávání je nesmírně důležité. A další věc, myslíme vždy na to, že vše, co se činí v oblasti vzdělávání, investice a nejsou to náklady. Děkuji. A má slovo komise. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a děkuji mnohokrát za zajímavou výměnu názorů. Musím říct, že jsme měli také velice plodnou diskuzi i s, se spravodajem, s panem Krasnodebským, ještě před tímto zasedáním. Mluvili jsme o různých aspektech, které souvisely s přípravou zprávy. A já myslím, že v podstatě dnes chci zdůraznit krásu tohoto rámce, protože stanoví prioritní oblasti pro celoevropskou spolupráci na všech úrovních vzdělávání, počínaje předškolním vzděláváním, školním vzděláním, odbornou průpravou a vzděláváním dospělých. A jde také o všechny typy vzdělávání, neboli vzdělávání formální i neformální. Je to tedy první krok, je to jisté východisko, můžeme dále spolupracovat s členskými státy, s vámi, s parlamentem abychom dál postoupili u těchto jednotlivých priorit. A myslím si, že je také důležité, když slyším některé z těch věcí, že bych k tomu mohla říct, že ten rámec, který jsme si společně vytvořili v této zprávě, bude vhodný pro všechny věci, které se zmínili. Počínaje těmi obavami, co se týče rovnováhy ve vzdělání, dále zaměstnavatelnosti aktualizace schopnosti, a dovedností. To ta zpráva jednoznačně zdůrazňuje, ale na druhé straně Jde také o vzdělání občanů nebo vzdělávání k občanství a úlohu vzdělávání v sociálním začlenění. A také jde o předávání společných hodnot. Tato zpráva obnovuje rovnováhu mezi oběma prioritami a dává jim stejnou váhu. A já myslím, že to je podle mě také důležité. A také je třeba říct, že při přípravě vzdělání jsme se snažili vyhovět jednotlivým prioritám, celkovým prioritám, které si komise v tomto eh, funkčním období stanovila v těch deseti prioritních oblastech a konkrétně vztahu k tomu, co ministři vzdělávání po útocích na Charlie Hebdo podepsali v květnu tohoto roku. Bylo to prohlášení, které vyzývá k prosazování společných hodnot a vzdělávání k občanství prostřednictvím vzdělávání. A to se také plně odráží v návrhu v té společné zprávě, kterou teď máme před sebou. A pak další věc k investicím. Uvidíte také, že je tady jako prioritní oblast podtržena potřeba plně využít investiční plán, tím se zabýváme. Společně s Evropskou investiční bankou se snažíme zjistit, jaké tam jsou možnosti, protože víme, že rozpočty na vzdělávání jsou na tom špatně. Pokud je o úlohu předškolního vzdělávání a vzdělávání e, v raném dětství, tady komise plně souhlasí s těmi, kdo zdůraznili význam této oblasti, protože máme i spoustu důkazů o tom, že když začneme včas s kvalitním vzděláváním, má to velice pozitivní výsledky později při dalším vzdělávání, zvlášť u znevýhodněných dětí. A poslední věc, ukazatele a měřítka. Mohu říct, že jsme o tom diskutovali s členskými státy, mluvili jsme o tom, jak vypadají měřítka v rámci příprav a nikomu se moc nechtělo měnit stávající měřítka. My víme, že jsou velmi kvantitativní, je to jakýsi zástupný nástroj. Nemáme celkovou představu, ale nikomu se nechtělo upravovat ta měřítka samozřejmě více zaměřit na kvalitativní aspekty vzdělávacích systémů také musíme. Nicméně já vím, že vy tady budete mít také prezentaci kolegů z komise o tom eh, monitoru vzdělávání. Tam uvidíte také kvalitativnější analýzu vedle, těch kvantitativnějších aspektů. Doufám, že jsem nemluvila příliš dlouho, nicméně mnohokrát děkuji za příležitost vyjádřit se k tomu. Děkuji. Děkujeme za váš příspěvek. Já myslím, že to je také velmi důležité pro naši diskuzi. Já nechci opakovat, co už bylo řečeno. Chci jen doplnit pár věcí. Za prvé, narůstající sociální nerovnost v Evropě, pokud jde o přístup ke vzdělávání, ke studiu. Máme krizi, všechny ostatní věci, ale já myslím, že škola se mění. Už to není způsob, jak postoupit nahoru ve společnosti. Já myslím, že toto musí být v evropském rámci, protože si musíme být vědomi toho, že máme problém také s přístupem k programu mobility. O tom se také nedávno mluvilo. A také se mi líbí, že je tady dobrá rovnováha mezi formálním a neformálním vzděláním a že tam také výchova k evropskému občanství. A moje třetí připomínka je, že musíme vyzvat členské státy, aby snad harmonizovali své systémy vzdělávání a zprávu systému vzdělávání. Potřebujeme tady možná standardnější měřítka. Nevím, jestli je o to možné žádat, ale podle mě to také důležité. A vzhledem k tomu, že o tom mluvíme i s komisí, možná bychom se mohli zamyslet nad tím, jak Evropský sociální fond a také EFSI využijí z hlediska investic do vzdělávání. Ještě o tom budeme mluvit, ale možná, že tím bychom se také mohli zabývat. Takže mnohokrát děkuji za všechny připomínky. Pane Krasnodebsky, chcete něco na závěr říct? Ano, děkuji. Jen pár slov. Děkuji za všechny vaše připomínky a těším se na další debaty s vámi, s kolegy. Určité zajímavé debaty už proběhly, vyslechli jsme si i komisi a máte pravdu. Toto je velice dobrý program, atraktivní program, zvlášť když můžeme spolupracovat na základě respektu vůči jednotlivým národnostem, státním příslušnostem. Samozřejmě ale máme rozmanitost a víme, že systémy vzdělávání v zásadě vychází ze stejných principů. Chceme vychovávat, chceme vzdělávat a chceme zajistit, že lidé budou mít dovednosti nezbytné pro trh práce. A jak daleko zajdeme? Samozřejmě musíme k tomu přistupovat pragmaticky, ale jde o to, jestli bychom měli vychovávat čistě dělníky, jestli bychom měli vyvážet naše vědce. V každém případě musíme lidi vzdělávat a vychovávat. To je jeden z cílů. A za druhé, musíme se podívat na ty, kdo jdou ze škol do, na vysoké školy. Chceme, aby to byli moudří a zodpovědní občané. Nechceme vychovávat jenom konformisty. Chceme mezi lidmi rozmanitost. Chceme lidi, kteří budou mít i určitou občanskou odvahu. Protože to je vlastnost, která zjevně mizí. A samozřejmě chceme, aby lidé dokončili vzdělání, protože jsou lidé, kteří nikdy vzdělání nedokončí. Jde samozřejmě také o identitu jednotlivých občanů. To nesouvisí jenom se vzděláním, máme také evropské dědictví, máme i všechny humanitní obory. To je všechno důležité, bez ohledu na to, jaké práci se v budoucnu budete věnovat. Máme studenty, ze kterých se stávají politologové a nakonec pracují v hotelovém baru v Londýně, takže možná, že měli spíš vystudovat hotelovou školu. A pak samozřejmě eh, výchová vzdělávání je hodnota sama o sobě. Má skutečnou hodnotu. A samozřejmě nesmíme zapomínat, že jsou také určité výzvy ve vztahu k profesi učitelů, pedagogů. Prestiž vysokoškolských učitelů klesá. A to samozřejmě také souvisí s kvalitou protože máme ty, kdo učí, tam musí být určitá kvalita. A jistě musíme k tomu přistupovat pragmaticky, protože to je také reakce na současnou ekonomickou krizi. Takže já vám mnohokrát děkuji. Ještě budeme mluvit o vzdělání o tomto programu. Ano, děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům. Je to velmi důležitá zpráva a jsem si jistá, že se tu strategii podaří znovu spustit. Musíme ji přehodnotit a musíme změnit naše zaměření, pokud je určitá kritéria. To tady zaznělo mnohokrát. Takže zpravodaj předloží návrh zprávy na zasedání výboru pro kulturu v únoru, 17. a 18. února a hlasovat se o tom bude 19. dubna. A tím se dostáváme k bodu číslo 6, což je důležitá věc a souvisí to se zprávou, o které jsme právě mluvili, protože by bylo velice užitečné, kdybychom dostali informace přímo od generálního ředitelství EAC, o monitoru vzdělávání a odborné přípravy. Já myslím, že dostaneme odpověď na řadu otázek, které tu zazněly. Tu studii právě komise zveřejnila a nás velice zajímají hlavní výsledky a závěry a jsme rádi, že se o tom dozvíme přímo od generálního ředitelství EAC. A chci připomenout, že jde o dva svazky. První je nadnárodní tématická analýza a druhý svazek zahrnuje zprávy za 28 minutových zemí. Já si myslím, že to bude velmi užitečné i pro naši zprávu a proto chci poděkovat zástupci komisy Michael Tojčovi, který je vedoucím útvaru a jeho kolegyně, která je zástupkyní vedoucího. Mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišli děkuji za možnost představit zprávu. Krátce načrtnu, o co se vlastně jedná v rámci této zprávy a potom má kolegyně doplní o důležité výsledky evropské analýzy a nakonec dám několik příkladů. Tady nahoře mám na slajdu um, napsáno, kde získáte komplexní informace. Pro mě je důležité říct jednu věc. Nejedná se tady o popis evropských vzdělávacích systémů, ale o problémovou analýzu. O co jde? E, kvantitativní údaje, a která máme aktuálně k dispozici, analyzujeme tak, abychom identifikovali problémy a také, abychom se podívali na to, jak se tedy aktuálně vyvíjí politiky v Evropské unii v této oblasti, abychom pak se schrnutí v rámci schrnutí kvantitativních a kvalitativních elementů viděli, které jsou ty největší politické výzvy, na kterých se pracuje. Takže národní politik se ptáme, kde jsou problémy, díváme se na to, kde je v Evropě osvědčená praxe a těch případů je v Evropě mnoho. Jak paní eh, předsedkyně správně řekla, ve zprávě jsme jednak uvedli evropské výzvy celkově, horizontálně jsme se řadili a pak tam máme také zprávy o jednotlivých zemích, to je takový 6 stránek vždy, kde schrnujeme největší výzvy problémy toho či onho konkrétního členského státu a pak zobrazujeme politický vývoj, který aktuálně v takovémto státě probíhá. Proč to děláme? Jednak abychom zachytili eh, vývoj politiky v Evropě na tomto poli, zachytili pomocí faktů. Například, když jsou nějaké nové iniciativy v oblasti školní politiky, politiky vysokých škol a tak dále, abychom to měli jasně podloženo fakty. A dále to děláme také proto, abychom vylepšili spolupráci členských států při výměně osvědčených praktik, protože to je zásadní. Reformy v členských státech chceme takto podpořit, protože budou mít tedy státy přehled o tom, co probíhá v dalších státech co dobrého tedy oni tam provo praktikují, tak to krátce z mé strany, strany a kolegyně mou informaci doplní. Thank you very much. Um, mnohokrát děkuji. Já se snažím jenom zjistit. Ano, funguje to. Mhm. Já se jmenuji Lene Meyer. A pokud vás zajímá, co jsme zveřejnili, tak u vchodu do tohoto sálu najdete ten monitor jako takový, stejně jako letáčky, takže určitě si je můžete vzít. A máme tam také zprávy za některé země. Monitor samotný, to je čtvrté vydání, má tři části. Jedna část, to je ta první část, pojednává o výzvách, před kterými stojíme v oblasti vzdělávání a odborné průpravy – pak tam máme část, která zjišťuje, jaká je situace z kvantitativního hlediska, jaká jsou naše měřítka a co z nich vyplývá. A pak máme třetí část, které se zabývá tím, co můžeme udělat, pokud je o politické kroky a tak dále. Jedna z ústředních formulací první části monitoru je výraz, který je velice dobře známý z akademických kruhů, z literatury, méně známý už v politickém kontextu. Mluvíme o vzdělávací chudobě a o rizicích, která se dotýkají vzdělávací chudoby. Co tím máme na mysli? Ta publikace, kterou máte na obrazovce, je publikace, která vyplynula z výzkumného programu, byla výsledkem výzkumného programu, sedmého výzkumného programu a potrhuje, co máme k dispozici, pokud je o akademickou literaturu o vzdělávací chudobě. My jsme k tomu v monitoru přistupovali tak, že jde o nedostatek základních dovedností. Když se podíváte na výsledky průzkumu PISA, to je eh, průzkum OECD, vidíte, že velký počet našich žáků, když je jim 15 let, nemají základní dovednosti. Chodí sice do školy, chodí víc než 10 let do školy, jak všichni víme, ale mnozí z nich neumí pořádně číst, počítat a tak dále. A to vyvolává obavy. Tady vidíme průměr a tady máme také měřítko v této oblasti. To, ten výsledek, který chceme do roku 2020, je snížit počet takových žáků, kteří nemají dostatečné dovednosti, na 15 V současné chvíli v matematice je to asi 22 Ale když se pak podíváme na žáky a jejich původ, sociální původ, povolání jejich rodičů, jak to vypadá v jejich domácnosti, pak vidíme, že jsou tam velké rozdíly mezi těmi, kdo si vedou nejlíp a těmi, kteří jsou na tom mnohem hůř. A průměr z těch, kteří jsou z té nejnižší sociálně ekonomické vrstvy, je 36 36 nezíská ty základní dovednosti, které by mít měli. A v některých členských státech uvidíte, Vlevo na eh, tomhle záběru vidíte, že přes 50 mladých 15-letých žáků nemá v některých členských státech základní dovednosti. Dostali jsme tedy k závěru, že vzdělávací chudoba, nedostatek základních dovedností je velmi rozšířený a je rozšířený nepoměrně v naší společnosti. V různých sociálně-ekonomických skupinách. A když se podíváme na výdaje, vidíme znepokojivou tendenci. Členské státy krátí rozpočty na vzdělávání, to nesouvisí přímo s demografickým trendem populace žáků. To vidíme tady. Tohle my využíváme v tom monitoru hodně. Možná, že to není úplně srozumitelné, když to vidíte takto na obrázku. My to obvykle analyzujeme v těch čtyřech oddílech, které tam vidíte, ale Tady máme změny v populaci žáků, jak na té horizontální, tak na vertikální ose. Na horizontální ose je to, k čemu právě došlo, a na vertikální je to, k čemu dojde. A pak jsou tam tečky. Oranžové tečky ukazují nárůst, kde určitá země navýšila rozpočet, a ty fialové tečky ukazují snížení rozpočtu a znepokojivé je to v těch zemích, kde je to ve čtvrtém kvadrantu vpravo. Tam se krátí rozpočty, ale současně je tam populace žáků, která stoupá. A to není dobrá kombinace. Dalo by se říct, že ve vzdělávání je možné zvýšit efektivitu, ale na základě literatury a našich průzkumů je těžké říct, co je vlastně zvýšení účinnosti. Vidíme, že země krátí rozpočty a celkově se nám to nelíbí. Tady máme další graf, tady jde o to, eh, kdo eh, předčasně končuje školní docházku, je to jeden z ukazatelů. A tady také vidíme, a, B, C, D, ty čtyři kvadranty, a opět vidíte, že některé země jsou na tom lépe, některé hůř. Ty, které nám nejvíc dělají starosti, jsou v tom D. A ti, kteří jsou na to úrovni, na kterou se zaměřujeme, to znamená, že jenom 10% žáků odchází nebo ukončuje docházku dřív, to je Ačko a ty ostatní ukazují ty, kde nedochází po pokroku. A v monitoru pak zacházíme do větší hloubky, pokud je o to, kdo jsou vlastně tito žáci, kdo předčasně ukončuje školní docházku a vidíme mimo jiné, že je tam velký rozdíl mezi pohlavími ženy nebo děvčata si vedou většinou mnohem lépe než chlapci. A také vidíme, že když se narodíte v zemi, kde žijete, nebo když se narodíte v zahraničí, jste cizinec, pak vidíme značné rozdíly v porovnání s těmi, kdo se narodili v jedné zemi, ale vzdělávají se v jiné zemi. A zajímavé je, že jsme se pokusili zjistit, jestli to nějakým způsobem souvisí s tím, kdy jste přijeli do země, ve které žijete a kde se vzděláváte. Možná si vzpomenete, že předčasné ukončení školní docházky měříme určité věkové skupině. A tady vidíme, že ti, kteří přijeli těsně před zahájením školní docházky, velice často ukončí docházku předčasně, ale pokud jsou v příslušné zemi dlouho, pak je poměr takovýchto žáků srovnatelný s místní populací. A to je důležité, protože když se chceme pokusit nějakým způsobem řešit předčasné ukončení školní docházky, musíme něco udělat s povinnou školní docházkou. A tady chci poukázat na pár věcí, o které se v monitoru také pokoušíme. Snažíme se to z kvalitativního hlediska ještě hodnotit na základě údajů a výzkumu Snažíme se zjistit, co bychom mohli udělat a jedna z věcí, která nám z toho vyplývá, je inkluzivita. A jde o to, jak můžeme například zlepšit kvalitu učitelů. Víme, že učitelé mají stěžení význam, pokud se mají nějak zlepšit výsledky v našich školách. A jeden z výzkumů z nedávné doby, také výzkum OECD, ukázal, že učitelé se neučí řešit problematiku přesného ukončení školní docházky a žádali o lepší průpravu v tom, jak řešit například kulturní rozmanitost ve třídě. Jak se vypořádat s individuálními potřebami žáků a současně také vidíme, že velice málo zemí má specifickou strategii pro to, jak ve vyšším vzdělávání řešit problematiku studentů, kteří mají specifické potřeby. Aby zvládli i terciální vzdělávání. To je tedy několik výsledků. Z toho monitoru Výsledků je tam mnohem víc, Možná, že Michal by nám mohl říct něco k těm konkrétním příkladům za jednotlivé země. Děkuji. Zvláštně k těm eh, příkladům pro jednotlivé země a k jazyku. Celá ta zpráva je napsána v angličtině, ale existuje schrnutí, kde máte ta nejdůležitější poselství a také schrnutí jednotlivých kapitol v řeči v jazyce té země, tedy o které to je. Tedy o Itálii máme tedy italské schnutí a tak dále. Oh, informace z Maďarska jsou pak k dispozici v maďarštině a angličtině a tak dále. Takže kapitoly o jednotlivých zemích. Jedna tam máme tu všeobecnou analýzu těch, kteří předčasně ukončí vysokoškolskou eh, vzděla, eh, docházku a pak další analýzy. Eh, pouze takový příklad, například oblast inkluze, zde jsme dopodrobna ukázali, co momentálně dělá Švédsko, proto aby uprchlíky, kteří aktuálně ve velkém počtu do země přichází, ale ono to tam je trend, který trvá již celou řadu let. Ukazujeme tedy, jaká konkrétní opatření Švédsko přijalo, jak dělá diagnózu kompetencí dětí, v rámci tříd, jaké školí učitele. Tady máme tedy takové různé škatulky, kde tedy říkáme, co konkrétně Švédsko dělá, jakou politiku zvolilo. Omlouvám se těm, kteří hovoří švédsky, to na obrázku to bylo a ne švédsky. A dále další příklad eh, týká se také inkluze a kvality Tady máme současnou školní reformu v Itálii, kterou podrobně prezentujeme. Paní předsedkyně bude dobře vědět, že v Itálii právě probíhá velice ambiciozní, důležitý projekt, je do toho zapojen i premiér a v oblasti škol se oni snaží řešit výzvy, které se tam naschromáždily během dlouhé doby a snaží se to řešit skutečně intenzivně. Autonomie škol, evaluace učitelů, lepší práce škol. Eh, a další příklad, to je příklad relevantnost, je to příklad Francie. Francie se velmi snaží nyní vytvořit národní strategii pro digitální učení v oblasti vysokých škol. Podporovat takovýto typ učení na vysokých školách. My tam máme několik příkladů. Podle nás jsou to příklady projektů, o kterých by mohly zvažovat i které by mohly zvažovat i jiné země. Například v České republice také probíhá reforma je ve Sloven, na Slovensku. Tady by bylo hodné, pokud oni zavádí takovou reformu, aby se informovali, co již učinila Itálie a mohli by se nechat italskou reformou inspirovat. A já doufám, že naše studie pro vás bude zajímavá, že z ní získáte zajímavé příklady konkrétních činností v oblasti vzdělávacích reform v, ob- v Evropě. To tedy je eh, taková chutěvka pro vás a ještě jednou děkuji mnohokrát za příležitost zde naši studii představit. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za tyto první informace a také za zájem a za otázky, které byly položeny. Myslím si, že zpráva, kterou eh, jste připravili, je velmi zajímavá i pro nás. My pracujeme na e ET 2020, to jistě víte, a proto je pro nás zásadní, abychom přesně věděli, v čem spočívají aktuální výzvy dneška. A samozřejmě jsme i vděční za ta naznačená možná řešení. Velice si vaší práce vážíme. Pak je zde téma vzdělávací chudoby. A hovořilo se o tom, že se tady otevírá ve společ, našich společnostech skutečná propast zejména v přístupu ke vzdělávání a ke školám. Pak jde o to, jak zajistit kvalitu vzdělávání a výuky. To jsou témata, kterým se věnujeme také v rámci zprávy pana Krasnodebského. A nyní Petra se hlásí o slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji také za představení této velice zajímavé studie. Mám doplňující otázku. Ehm, na jedné z prvních stránek tady máte ve studii takový obrázek, kde uvádíte míru zaměstnanosti. Snažili jste se ji nějakým způsobem proskoumat nezávisle na dosaženém stupni vzdělání mladých lidí. A dospíváte k výsledku, že u středních typů vzdělávání ukončeného máte míru zaměstnanosti pouze ve výši 59,7%. Zkoumali jste to nějak s ohledem na to, zda existuje nějaká změna v míře zaměstnanosti právě v zemích, které mají duální vzdělávací systém? Mám tím zamysli zejména Německo a Rakousko, které mají velmi vypracovaný systém duálního vzdělávání, tedy vzdělávání jak v podnicích, tak ve školách současně. A my, co se týče míry nezaměstnanosti mladých, sice si nevedeme nějak skvěle, ale jsme na tom alespoň o dost lépe než v zemích na jihu Evropy. A my prostě máme tu zkušenost, že právě na jihu Evropy profesní vzdělávání probíhá právě zejména ve školách a není propojeno s vzděláváním v podnicích, jako u nás v Německu a v Rakousku. My u nás v Německu a v Rakousku si myslíme, že náš systém je tak skvělý, že by ho měli přijímat i další státy. A věříme v to, že náš duální systém, tak jak jsme ho vytvořili, a který jim způsobem existuje i v jiných zemích, přispívá mimo jiné k tomu zlepšit možnost zaměstnatelnosti mladých lidí, právě i těch, kteří nemají až natolik vysokou kvalifikaci, například um, vysokoškolské vzdělání a tak dále. Ano, ono se to eh, hezky říká, ale já se ptám, eh, zjistili jste konkrétně, že tomu tak skutečně je, že tedy v zemích, které mají vzdělávací duální systém, je tomu skutečně tak, že i méně nebo lidé s nižším stupněm kvalifikace mají lepší možnost získat zaměstnání než je tomu v zemích, eh, které duální systém vzdělávání nemají. Děkuji. A další kolega. Děkuji vám. To je opravdu velice zajímavá zpráva. Samozřejmě, že některé návrhy z ní zapracujeme do naší zprávy. A mám dvě otázky. Ta první se týká podstatných rozdílů mezi některými zeměmi, například ten školní neprospěch, tady to markantní, například když se podíváte na moji zemi, Polsko, tady máme poměrně dobré výsledky, a země, které jsou poměrně historicky kulturně blízké, jako Maďarsko, má zase horší výsledky. Asi v tom hraje roli i hospodářský vývoj, já to nedokážu vysvětlit, ale dokážu si představit, jaký tu je ten rozdíl, jak třeba vysvětlit i situaci Bulharska. Ale zase nevím, jak, jaký je opravdový důvod. Je to pouze vzdělávacím systémem, nebo jsou tu i jiné hypotézy? A druhý dotaz, ten se týká právě pohlaví a to je zajímavé, protože když jsme tu hovořili eh, v parlamentu na téma eh, genderových otázek, tak eh, víme, že jsou tu určité neprivilegované statusy žen v různých odvětvích na trhu, ale právě v oblasti vzdělání je to naopak. Tady právě horší výsledky mají chlapci. A a týká se to všech úrovní zase, když se konkrétně zaměříte na univerzitní svět, tak tam mnohem lepší výsledky mají dívky než hoši. A jsou tu i údaje, které to podkládají. A zase jsou tu také rozdíly mezi zeměmi. Jsou tu země, kde zase ty rozdíly mezi eh, dívkami a hochiny jsou tak podstatné. Bulharsko a podobně. Takže mm, já nevím, jestli se tomuto konkrétně věnujete v této zprávě, ale jak vy si to vysvětlujete? Je to, týká se to efektivity a organizace toho vzdělávacího systému, nebo to tkví v něčem jiném? Může za to ekonomická situace, nebo co? Eh, Altri, eh, Morgano? Máme tu další dotazy. Ano, jen stručně. Já jsem velice pozorně naslouchal a pokud jsem tomu dobře porozuměl a tak eh, se tu porovnává i to, co to, to velké kvantum práce, které kdo vykonal. Například eh, ten duální systém v Německu, v Rakousku, tady víme, že to fungovalo dobře, ale například u různých podniků to závisí právě na rozměrech těch podniků. A tady zase musíme brát v povahu eh, v potaz i ty ekonomické výsledky jednotlivých zemích. Vy jste provedli poměrně rozsáhlé šetření a existuje určité konkrétní propojení mezi um, úrovní toho odborného vzdělání, a to na jedné straně, a například analfabetismem a uh, nedostatkem pracovních míst nebo přímo nezaměstnaností. Byla někdy provedena podobná studie, která by propojila tyto tři prvky? Protože záruky tu nejsou ať sebe víc navýšíte úroveň vzdělávacího eh, systému, tak vám nikdo nedá záruku, že budete mít práci, ale samozřejmě čím nižší máte úroveň odborné přípravy, tím menší máte pravděpodobnost, že najdete tedy eh, nějakou kvalifikovanou práci. Tady ta úměra je jasně pochopitelná. To znamená, eh, kdo prošel odbornou přípravou, snaží se nastoupit na eh, pracovní trh, hraje tu roli nějaká nebo bariéra? Pan Maragal? Ano, jen několik takových eh, velice stročených zamyšlení. V první řadě já jsem naprosto přesvědčen, a věřím v kvalitu těch statistik, na které se zakládá vaše zpráva. Je to opravdu velice zajímavé. A ostatně celý svět statistik je naprosto uh, takovou vášnivou sférou a evropské statistiky jsou velice důvěryhodné. Tady už si nejsem jistý u těch národních statistik, nebo jestli jsou i dobře porovnatelné. Uh, Možná jako taková každá ta národní statistika je do, dobrá, ale pokud to chceme porovnávat, tak nevím, zda používáme vždycky ty stejné měřící jednotky, stejné ty ukazatele na porovnávání, takže si myslím, že i tady toto bychom měli zlepšit. Pak, co se týče eh, toho pojmu opouštění škol nedokončeného vzdělání, a hovořím konkrétně za Španělsko a konkrétně za Katalánsko. Tady z té studie vyplývá, že by bylo dobré tady zapojit také ukazatele o vývoji a o rozměru té ekonomické činnosti regionu nebo země. V naší zemi v průběhu těch eh, let ekonomického úspěchu, kdy se hodně stavilo a velkou roli hrál turistický ruch, tak docházelo k masivnímu opouštění školní docházky, protože naši chlapci vlastně odcházeli ze školy, odkud si je odváděli přímo ti podnikatelé, kteří jim nabízeli práci a poměrně dobré platy nicméně eh, dobré platy, ale zase určitou prekérnost eh, v zaměstnání. No a eh, obávám se, že v následujících letech zase další ten negativní faktor, to byl návrat migrace, té opravdu početné migrace zase zpět do těch svých zemí původu a opouštěli tedy ten náš vzdělávací systém. To taky hrálo roli. A samozřejmě pak došlo k, k určitým strukturálním změnám v tom vzdělávacím systému, i e, samozřejmě v produkci a v hospodářské sféře, co to může podložit a vysvětlit. Ještě k tomu, co řekl pan Morgano, jsou tu potíže v tom porovnávání, když srovnáváme tedy podmínky vzdělávacího systému a pracovního trhu, bylo by e, dobré, tady zazněl ten návrh e, toho duálního systému v Rakousku, v v Německu, ale nevím, jak by se to dalo stejně uplatnit u nás. Ano, na evropské úrovni se můžeme zamyslet nad tím, jak tedy doložit, jak vysvětlit ty rozdíly a jak vylepšit ty určité mechanismy, které propojují to vzdělávání a ten pracovní trh a jak zajistit určitou efektivní produktivitu. A pak ještě jedna věc – když jsme tu hovořili o zprávě eh, pana kolegy Krasnoděvského, máme tu v Evropě Boloňu, Erasmus, ale u primárního sekundárního vzdělání to nemáme. U primárního máme PISu, ale já tady bych chtěl říci, že PISA to není evropský nástroj. To je světový nástroj a já nemám zájem se srovnávat s tím, jak je to v Koreji nebo v Singapuru. Mě opravdu zajímají nástroje, které mi umožní srovnávat situaci ve Španělsku, v Portugalsku, ve Švédsku, v Bulharsku. Takové nástroje potřebujeme a prostě je nemáme. A myslím si, že tady opravdu je zase prostor na to, abychom zapracovali ne, naprosto nezbytně. A, ano, určitě to, co je napsáno tady v té zprávě, to je, považuji za dobrý nástroj a opravdu vám za něj blahopřeji. Děkuji. Také já bych ráda ještě položila za sebe dvě otázky, takže jen stručně. První otázka. V té zprávě hovoříte o tom, že je třeba se zabývat také terciárním vzděláváním. A tedy mladí, kteří dosáhnou univerzitního vzdělávání, pracují, mají větší zastoupení na pracovním trhu, ale často ne právě ta, to jejich pracovní místo neodpovídá té jejich kvalifikaci. Prostě nabídka je velká, ale trh ji tak nějak nedokáže absorbovat. Máte i k tomuto nějaké vysvětlit, existují nějaké terciární systémy, které mají lepší propojení s tím pracovním trhem. Některé univerzitní systémy, které by mohly být lépe propojeny, mají lepší poznatky o, eh, o pracovním trhu. Například v Itálii máme nižší počet absolventů vysokých škol protože si studenti uvědomují, jaká pak bude poptávka na pracovním trhu. Takže tak to nějak funguje náš i univerzitní systém. A pak otázka opouštění vzdělávacího systému. Existuje i něco, co můžeme označit jako vzdělávací puberta. A pak je tu ještě taková jedna prekérní situace, řekněme, ze společenského hlediska, takže jsou to, je to taková dvojí problematika, kterou bychom měli brát v potaz. A i ta studie na to poukazuje. V téměř všech zemích, to je zase další věc, jsou to právě dívky, které neopouštějí školy tolik jako hoši. Takže určitě tu můžeme hovořit o určité segregaci také podle odpovídajícího druhu nebo zaměření toho eh, vzdělání. A myslím si, že se jedná o strukturální problém, že se nejedná o nějaký specifický systém, ale spíš o tom postoji dívek, které jsou více zavázány, více angažovány, protože vědí, že na tom opravdu závisí jejich budoucnost. Vorsitzende, und vielen Dank für die äh, Fragen. Ähm, ganze Menge, versuchen wir es kurz. Das auch Děkuji, mám toho mnoho, ale pokusím se o stručnost. To se týče té první otázky, paní Kamerefecht, která se týkala těch duálních systémů. Já si myslím, že ta souvislost je relativně jasná. Je tady taková dvojí souvislost. Čím lepší vzdělání, tím lepší zapojení se na pracovní trh. A dokonce i země, které mají velice dobré profesní vzdělávání, mají lidé, kteří mají terciální eh, ukončení vzdělání, ať je to ještě tedy diplom z univerzity či v oblasti profesní, takovýto lidé jsou na tom lépe co se vidí v zemích, kde je velice dobré profesní vzdělávání, je to, že ten odstup je menší, že tedy ta výhoda vysokoškoláků je menší než těch, kteří mají nižší stupeň kvalifikace, která je ovšem kvalitní. To, jak tomu je to tak? Německu, v Rakousku a velmi silně je tomu tak i v Nizozemsku, kde i lidé s nižším stupněm vzdělání jsou velice dobře zaintegrovaní na pracovní trh. Jak jsem řekl, to, jak je absolvent úspěšný na trhu práce, závisí jednak na kvalitě vzdělání, ale samozřejmě také na situaci na samotném pracovním trhu. A pokud se podíváme na vývoj během 20 let v mnoha zemích, tak vidíme, že se mnoho nezměnilo. V některých zemích je ta situace stále špatná, je třeba něco změnit a v ostatních je dobrá. A samozřejmě, že i v zemích jako je Německo a Rakousko jsou problémy, Eh, zaintegrovat eh, nízko vzdělané osoby i do samotného duálního vzdělávacího systému, takže vznikají i skupiny osob s velmi nízkou kvalifikací. A nyní k otázce pan Kasn který srovnával Polsko a Maďarsko. Polsko na začátku nového tisíciletí zavedlo velkou reformu vzdělávací, ze které těží dodnes. A tady máme velké rozdíly právě ve srovnání s Maďarskem. Máme tam také rozdíly v socioekonomickém zázemí rodin a rodičů. Ty rozdíly jsou asi v Polsku menší než v Maďarsku. Nemůžeme si klást otázku, čím to je. V Polsku se skutečně událo mnohé od roku 2000 Polsko, abych byl upřímný, je velice dobrý, co se týče získávání klasických kompetencí, jako je matematika, čtení a psaní. Pokud jde o kompetence, jako je vlastní iniciativa, takové ty průřezové schopnosti a dovednosti, eh, tady už tak dobří nejsou a tady eh, by, by Polsko mělo učinit něco i v oblasti vzdělávání samotných učitelů. A co se týče otázky genderové, ano, paní, je to jasné, paní předsedkyně to zmiňovala muži, chlapci, studující a školáci mají spíše problémy než ženy a dívky, ale to se mění v eh, okamžiku, kdy nastává přechod na pracovní trh. Tady najednou dochází k velkým změnám, takže se zdá, že vzdělávací systém funguje a že to není fenomén, který by vyplýval z vzdělávacího systému samotného. Dobře víme, jak, eh, jak to vypadá s ženami. Ženy jsou úspěšné ve vzdělávacím systému, na trhu práce pak již tolik ne. Mm, problémy mývají často hoši školáci. Ano, to je pravda. A pak se byla otázka pana Morgana, pokud jsem si správně zapamatoval jeho jméno. Ptal se na to, jak Tedy, když lidé odchází na pracovní trh, jak to vypadá s možností dalšího vzdělávání, celoživotního vzdělávání. Kolega hovořil o problému ve Španělsku, řekl, že ve Španělsku mají velký problém s tím, že Mnoho lidí bylo na pracovním trhu, zejména v stavebním průmyslu. Byli to lidé, kteří měli spíše nízké kvalifikace, i lidé, kteří předčasně odešli ze školy a poté, co stavebnictví ve Španělsku mělo velké problémy v ekonomické krizi, tak, krizi, tak se to těmto lidem velmi nevyplatilo, protože najednou měli obrovské problémy a ocitli se na ulici. Takže my se snažíme jak si vytvořit Španělsko nějaký nový růstový model, protože model, který ve Španělsku používali, nebyl dlouhodobě udržitelný. A pak otázka rovněž pana Maragala, která se týká statistikám, které používáme. Ano, my používáme statistiky, které jsou porovnatelné, jsou to statistiky systému Eurostat a také používáme údaje OECD, protože většina členských států EU jsou zároveň členy OECD. Ano, používáme je v naší publikaci, v této používáme údaje jak Eurostatu, tak OECD. Pokud máme dodatečné národní údaje, které jsou vhodné pro vysvětlení toho, co se odehrává, tak je použijeme rovněž. A naším základem jsou skutečně údaje Eurostatu. A nyní ke komentáři paní předsedkyně, paní Kosta. Odvíkalo se to vysokých škol čísla absolventů vysokých škol samozřejmě silně narostla během posledních let, takže s kvantitou problémy nemáme, i když máme zemi pravděpodobně ano, má země má asi nejnižší kvotu o vysokoškolách u celoevropsky, ale celkově v Evropě ta kvota velmi narostla a my se čím dál tím věnujeme o tomu, jak zlepšit zároveň i kvalitu, neboť kvantita tady v mnoha členských státech již hlavním problémem není, nebo zdá se nebýt. Ano, děkuji. Já myslím, že k tomu nemusí moc dodávat. Ano, uvádíme zaměstnanost podle úrovně vzdělávání v monitoru a také uvádíme, o jakou orientaci jde a podle toho, jaký máte systém, jistě je tam rozdíl. Obecně řečeno se to může vyplácet, Jistě, pokud máte vysokoškolské vzdělání, terciální vzdělání je zaměstnanost mnohem vyšší, ale v posledních letech dochází k takovému vývoji, že zaměstnanost se zvýšila i v případě těch, kdo mají vyšší střední vzdělání. Už ještě to není tak vysoko jako u vysokoškolských absolventů a to je zajímavé. A také u toho terciálního vzdělání a dovedností, které neodpovídají potřebám, vidíme, že v některých zemích to souvisí se způsobem terciálního vzdělávání. Je to třeba ta otázka, na kterou poukázal španělský poslanec. Takže obecně, pokud jde o předčasné ukončení školní docházky, samozřejmě v Evropské unii jsou ti, kteří odcházejí předčasně ze školy, v 60% jsou nezaměstnaní a nebo neaktivní a 40% z nich je zaměstnaných. Takže obecně řečeno je to významný problém. A my samozřejmě pracujeme na tom, aby lidé zůstali ve škole, aby toho uměli víc a dokázali si pak najít práci. Děkuji. Omlouvám se, ještě bych řekla jednu věc. Já jsem mnoho let pracovala pro Eurostat a my velice důkladně zkoumáme zdroje údajů, Pracujeme přímo se zdroji údajů, jak říkal Michal. Jsou to údaje z OECD, z Eurostatu a tak dále. A hodně pracujeme také s kvalitativnějšími informacemi a snažíme se věci jednoznačně uvést, pokud si nejsme jistí, že jsou třeba spolehlivé, i pokud je třeba rozdělíme rozdíly mezi těmi zeměmi. Takže tomu věnujeme velkou pozornost. Děkuji. Thank you so much. Grazie. De... No, krát děkujeme. Děkujeme, to byly velice cené příspěvky. A jistě souhlasíme s tím, že potřebujeme kvalitnější systémy, ale také spolehlivé údaje. Takže děkujeme. A tento příspěvek může být velice užitečný i pro zprávu, na které teď pracujeme a my spoleháme s tím, že s vámi budeme nadále spolupracovat. Děkujeme. Děkujeme vašemu útvaru. Nyní se dostáváme k konci této části naší schůze a vítáme zde velmi srdečně generálního ředitele, generálního ředitelství pro komunikaci Evropské komise, pana Timo Pesonan, Pesonen. A on přijal naše pozvání a odpovídá za vysoce zásadní téma informační politiky Evropské komise a také za naše téma kultury. A proto si myslíme, že je velice důležité a užitečné také ve smyslu všech různých schůzek, které zde máme v parlamentu, v komisi a tak dále, že od něj získáme informace, které se budou týkat komunikační strategie komise, politických opatření a komunikačních projektů ve spolupráci s dalšími evropskými institucemi a členskými státy. Není v dobách krize, která je krizi také kulturní a krizi kvality vzdělávání a nových obsahů vzdělávání, musíme vést dialog i s těmi, kteří vzdělávání poskytují. A to není jednoduché. Čím dál jasněji vyplývá, že je důležité, aby občané věděli, co to znamená občanství, co to znamená Evropa, evropské občanství a společné hodnoty Evropské unie. Proto je důležité, abychom zlepšili naši komunikační kapacitu a také využívání nových médií. Nová komise jinak nebo novým způsobem rozdělila portfolia komisařů a Euronews a další jsou nyní spojeni a generální ředitelství pro kulturu eh, naturalmente quelle specificità, ma piuttosto má eh, ve své kompetenci další typy projektů. Je jasné, že ale komunikační strategie by měla být společná, že by do ní měly být zaintegrovány všechny typy platform a kanálů, které komise má. Já se tedy velmi těším na naši výměnu názorů. Toto téma je skutečně strategické a jsem potěšena tím, že komise a parlament chtějí hodnotit svou práci v členských státech, například s ohledem na komunikaci programu EFSI. Tady ta komunikace OSC vlastně jak si cirkuluje e, mezi členskými státy. Jde tedy o to představit nový fond pro investické strategie, strategické investice. A ráda bych podotkla, že je třeba, abychom vytvořili komunikační strategii, komunikační styl, který nepůjde pouze jedním směrem, ale bude zohledňovat celou řadu faktorů. Děkuji vám ještě jednou, pane Pesonene, že jste zavítil mezi nás a i hned vám předám slovo. Máte k dispozici 10 minut. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velice rád, že tady mohu být a děkuji vám za laskavé pozvání. Jsem velmi poctěn. Především bych chtěla říct, že vám všem děkuji za podporu v průběhu posledních let ještě předtím, než jsem já působil na generálním ředitelství pro komunikaci. Děkuji vám také za podporu v rozpočtovém procesu. Samozřejmě my úzce spolupracujeme a to je velmi důležité, protože komunikační aktivity právě patří k oblastem, na které se zaměřuje rada. A je to zjevné i letos. Letos na podzim. Když jsem nastoupil do funkce, tak jsem to hned viděl. Já bych rád udělal takový širší přístup k naší spolupráci, nejde jenom o rozpočet, a chci vám zhruba říct, co děláme, abych vám abych vás seznámil s, s komunikace, s dělením komise o prioritách a o tom, jaká opatření máme na posílení spolupráce mezi oběma institucemi. Paní předsedkyně už měla změny v komisi, tentokrát je to trošku jiné, jak říká pan předseda Juncker. Uh, už nemáme na starosti Euronews, neboli financování Euronews. Ani program Citizens Europe. Nicméně samozřejmě chceme spolupracovat s kolegy na generálním ředitelství EAC, Connect a Home i v jiných útvarech komise, protože teď jsme v podstatě jakýsi útvar, který slouží potřebám předsedy, má, naším přímým nadřízením je předseda Juncker a také spolupracujeme s interním strategickým centrem. Takže zaměřujeme se především na 10 priorit, politických priorit komise. Ty podpořil i parlament a Evropská rada. Jde o jakousi dohodu pana předsedy Junckera s oběma institucemi, s vámi a s radou, takže my se jednoznačně zaměřujeme na tyto priority. A teď, jak už říkala paní předsedkyně, investiční prioritou investice do Evropy, abychom získali, dosáhli růstu a získali pracovní místa. To má přednost před všemi ostatními prioritami. Často slýcháme, v komisi se říká, že toto je politická komise. Nemáme na mysli pouze volební proces. Jde o zaměření na věci které jsou podstatné pro Evropu, pro naši ekonomiku a zejména jde o to, abychom dosáhli konkrétních výsledků pro naše občany. Takže náš předseda jednoznačně říká, že potřebujeme vazbu na občany, musíme jednoznačně a jasně a důrazně komunikovat, musíme se zaměřit na priority. A tady musím říct, že jsme provedli reformu také služby mluvčího patří to k našemu generálnímu ředitelství, samozřejmě přímo pracujeme s předsedou. To znamená, že každý komisař už nemá svého vlastního mluvčího, ale máme mluvčího za celou komisi a za předsedu. A tento útvar se také zmenšil. Je štíhlejší a doufám si říct, že také efektivnější. Já jsem sám byl před téměř 20 lety také mluvčím, takže myslím, že mohu posoudit, že v komisi to teď funguje velmi dobře. Když říkáme, že musíme eh, mít kontakt s občany, všichni to slyšíte každý den ve vašich volebních obvodech, když sledujete události v Evropě. Já myslím, že to říkáme všichni v komisi i v parlamentu. Ale musíme si téměř každý den připomínat, z čeho to všechno vychází, z čeho vychází ten evropský projekt, jaký to má původ, kde to začalo a jak se Unie rozšiřovala v průběhu let. A musíme se také vrátit k našim základním hodnotám, protože víme, že to je jádrem smlouvy a především listiny základních eh, práv. A tady do toho vstupuje komunikace. Jak nejlépe komunikovat, jak nejlépe tyto věci sdělovat našim spoluobčanům. Na začátku funkčního období předseda Juncker požádal každého člena komise, aby jel do svého členského státu. Byla to konkrétní žádost. Jeďte tam, setkejte se s občany, buďte aktivnější. A v tom je rozdíl a pořád se to ještě vyvíjí. Komisaři jsou stále více přímo mezi občany, nejenom v té zemi, kterou znají nejlépe, ale všude v Evropě a v jednotlivých regionech. A to my musíme využít, Musíme využít každou příležitost k tomu, aby komisaři byli v kontaktu s občany. A teď se dostáváme ke spolupráci s parlamentem. Už se o tom před pár týdny mluvilo. Paní předsedkyně se zúčastnila speciálního zasedání s paní McKinnis, Dion a Katajnenem. Šlo o to, jak eh, informovat o investičním plánu, jak to udělat společně protože to je společná priorita číslo jedna Evropské unie, komise a parlamentu. A tady chceme otevřít veškerý náš dialog pro členy Evropského parlamentu, pozvat poslance Evropského parlamentu na naše akce, na dialogy s občany nebo třeba zahájení konkrétních projektů v rámci investičního fondu. Takže já myslím, že je tady rozhodně velký prostor pro spolupráci mezi našimi institucemi. Já tady doufám, že se nám to v průběhu tohoto funkčního období podaří dále posílit. Dialog s občany byl letos poměrně úspěšný. Měli jsme 55 akcí do posud. Plně nebo částečně se vysílali eh, v národních televizních televizích. Jedna z akcí se konala na zahájení Expo v Miláně v roce 2015. Byl tam také předseda Schulz společně eh, s vysokou představitelkou Mogheriniovou. A probíhaly také další dialogy s poslanci, nebo dialogy, které se aktivně zúčastnili poslanci Evropského parlamentu a kde přispěli k diskuzi. A možná si vzpomínáte, že samotný předseda Juncker se zúčastnil dialogu v Pozáru v Bruselu. To bylo bezprostředně po teroristických útocích v Paříži. A v okamžiku, kdy eh, v Bruselu platil zpřísněný bezpečnostní režim, takže bylo velice důležité setkat se při této příležitosti s občany. A jednu věc, kterou chci říct, protože vím, že pan Malinov se věnuje iniciativě zpět do školy, to je jedna z našich vlakových lodí, v loňském roce 700 členů kolegia, poslanců a nebo pracovníků dalších institucí a úředníků na všech úrovních jelo do škol a celkově se sešli v podstatě asi s 62 tisíci žáků. A zúčastnil se toho pan Malinov. A já prosím všechny, abyste se toho zapojili. Já vím, že do škol ve vašich volebních oborech chodíte, ale tento program Back to School můžeme také společně ve všech institucích rozšířit dál. A také v našich institucích společně s informačními kancelářemi parlamentu máme tzv. Veřejný, evropský veřejný prostor a tam často v prostorách evropských domů, což jsou společné prostory ve většině členských států, míváme kulturní události na vysoké úrovni. Zmínila jsem zastoupení Nechci o tom dlouze mluvit, ale klíčovým parlamentem pro kolegy z parlamentu přímo v terénu, samozřejmě my jsme vám tady vždy k dispozici, ale vedoucí našich zastoupení mají ode mě za úkol velice úzce spolupracovat s informačními kancelářemi parlamentu. A patří k tomu také to, o čem jste mluvila vy, paní předsedkyně. Jsou tu ta nová média, sociální média, tam máme společný projekt. A já myslím, že už se začaly dostavovat výsledky a určitě dokážeme ještě víc společně. Takže krátce k investicím, k tomu zasedání o investicích, které proběhlo. Něco podobného připravujeme i o ostatních politických priorit pro příští rok. Projednáváme to s vámi a s vašimi kolegy. Uvidíme, jestli půjde o budoucnost EMU anebo o nějaké další aktuální otázky, o kterých můžeme informovat společně přímo mezi občany. A na závěr, paní předsedkyně, chci říct, že tato první diskuze ukazuje, alespoň z mého pohledu, že máme hodně společného, hodně toho můžeme dělat společně a můžeme toho udělat mnohem víc, když se zaměříme na svou roli. Nepotřebujeme žádné formální dohody nebo ujednání. Stačí, když budeme prakticky spolupracovat, zvlášť přímo v členských státech. A tady mm, opravdu spoléhám na vaši podporu, zejména na to, že budete aktivní společně s námi při různých akcích v členských státech. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji za toto vysvětlení. Já vím, že také vnímáte, že se členové parlamentu více zapojují do vašich iniciativ. A e, nyní tedy nastal čas na otázky. V první řadě paní místo předsedkyně Děkuji. Já mohu potvrdit, e, že ta spolupráce zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu skutečně funguje. Například v České republice mají řadu společných akcí a mm, sama jsem se jich zúčastnila a zúčastňuji. Jednou z takových společných aktivit, tak jak vnímám Evropskou komisi a Evropský parlament, eh, od příštího roku by měla být společná eh, cena filmová Lux Film Prize. Zatím je to evropská cena, a od příštího roku by to mělo být prezentováno jako společná aktivita parlamentu i Evropské komise. Ehm, zajímalo by mě, jestli o tom víte a jestli ehm, tedy skutečně to tak bude, protože my bychom chtěli, aby Evropský parlament v této věci hrál stále důležitou roli jako právě komunikační prostředek nás, poslanců s občany. Grazie. Altri eh, colleghi? Děkuji. Máme tu další dotazy. Prosím, Sabin. Děkuji. Nejdříve eh, vám děkuji mnohokrát za to, že jste dnes přišel k nám na výbor a představil jste nám, jak vypadají vaše aktuální úvahy ohledně komunikace. Já stále mám dojem, a o tom tady hovoříme již mnoha léta zde na výboru, že mnoho z těch dobrých nápadů, které existují, bohužel velmi často jak si se nedostanou k k evropské veřejnosti, k široké evropské veřejnosti. Takže bychom se měli zamyslet nad tím, jak oslovit ty, nejen ty, kteří již se zajímají o Unii, například jdou i do kanceláří v členských státech a e, tam si získávají informace, jak tedy oslovit i ty, kteří se tolik o Unii nezajímají, aby věděli, co pro ně Evropská unie v jejich každodenním životě znamená. Jsou to taková ta témata, která běžná média nepokrývají. Jak by tedy mohla vypadat komunikační strategie, která svede všechny možné kanály do jednoho, představí evropskému občanovi právě možná takovému, který se o Unii nezajímá, jaké jsou výhody Unie. Tady mne poněkud chybí strategie na komisi, jak zlepšit situaci ohledně informování. Ano, kulturní akce je sice krásná věc, ale tím mm, neoslovím širokou veřejnost, tím oslovím pouze, pouze jistou úzkou část. A nám se skutečně nedaří po celá ta léta prezentovat zcela normálnímu občanovi to, co tady děláme, i ty věci, které děláme úspěšně, to, co se nám daří. Připomínám, že například v Německu probíhala akce na školách, která ovšem proběhla eh, v poslední týden školní docházky. Eh, Tehdy ji provozovala jistá agentura. Já se ptám, do jaké míry se zabývala tím, kdy je v té či oné spolkové zemi, kdy tedy nastává doba prázdnin, protože samozřejmě poslední týden před prázdninami to není zrovna doba, kdy školáky oslovíme. A proto říkám, je třeba eh, se zamyslet nad tím, jak tedy informovat i ty, kteří prostě nejsou nadšení Evropou, kteří se o Evropu nezajímají. Děkuji, Sabine. Další? Má ještě někdo zájem o slovo? Já mám v podstatě podobnou otázku. Myslím si totiž, že všichni máme takový dojem, že je to velký rozdíl mezi tím, co všechno dělají instituce, připravují všechny ty materiály, kterými se snaží dosáhnout až k občanům, ale ti nemají velké povědomí o Unii, o tom, jak to funguje, o tom, co tu děláme v parlamentu, tak to na úrovni toho průměrného občana. A další takový velký problém – na který bych chtěl vědět možnou odpověď, tedy jak to vyřešit, že je tu poměrně velká část občanů Evropské unie, kteří jsou hodně skeptičtí ohledně Evropské unie. Jen chci zmínit nedávné volby ve Francii a také někdy mývám takový dojem, že i v této naší sněmovně třeba někteří zpravodajové nebo stínoví zpravodajové z takovýchto frakcí nejsou přizváni k projednávání určitých témat. Je to dobrý způsob, jak tedy si sdělovat různé názory a vyjadřovat se. A myslím si, že to zobrazuje tu situaci široké populace. Je tu hodně pesimistických spoluobčanů. I v mém volebním obvodu to tak vnímám. A možná oni se asi e, nikdy nesetkali e, s komisaři nebo s panem Junkerem. Určitě, kdyby k tomu měli příležitost, tak by mohli položit celou řadu otázek, třeba na téma LuxLeaks a podobně, ale prostě oni neměli příležitosti, ani ne při nějaké oslavě, ale na opravdové politické diskuzi, aby se tedy mohli něco dozvědět o fungování institucí. Děkuji. Ještě pan Maragal. Paní předsedkyně, já jsem se popravdě nechtěl přihlásit do slovo, ale po té, co pohovořili dva předřečníci, tak se cítím tak nějak stimulován vyjadřit se podobným směrem a dodat takovou určitou reflexi, která ale má nekalé záměry. Já tu také vidím určitý vztah mezi komisí a parlamentem z pohledu rozpočtového výboru. Tam se potvrzuje to, v čem spočívají ta pravidla hry, Eh, že jsou to členské státy, které se systematicky snaží snižovat své příspěvky do Unie a zvyšovat příjem z Unie, aniž by to nebylo tak nějak eh, příliš zřejmé. Existuje tu taková určitá okultace té Evropské unie v tom pozitivním světle a čím dál více se tu znázorně unie negativně tak toto funguje. Já samozřejmě chápu, že vaše mise, jakožto generální ředitel pro komunikaci, není rozhodně vůbec jednoduchá, ale mm, mm, myslím, že tu zažíváme takový naprosto zřejmý protiklad. Evropské unii se nedaří nějak vysvětlit ani nějak zastupovat v očích občanů to, jaký je tedy ten obecný zájem pro občany, pokud tedy něco takového vůbec existuje, protože pokud ne, tak v podstatě v tom nejlepším případě tu vlastně děláme jenom vysoce matematické sčítání a odčítání pro jednotlivé země, což nevede nikam. Takže jaký je zájem toho generálního ředitelství právě pro řešení těch případů nějakých fiskálních úniků nebo skrývání podvodů a řešení těch problémů s velkými podniky. V jak, jak probíhá právě komunikace na evropské úrovni ohledně těchto případů, protože možná se spíše tady snaží skrývat tady tu hanbu, než obhajovat nějaký obecný veřejný zájem. A mm, říkám asi do určité míry to vysvětlení může být eh, takové, jako třeba jsme právě viděli včera v těch výsledcích eh, francouzských voleb. A pak taková obecná ekonomická situace v Evropě. Zažívali jsme samozřejmě krizi, což vede k navýšení skepce a k tomu anti evropskému postoji, ale určitě tu panuje určitý deficit takového evropského sebeurčení. Evropa nemá opravdovou komunikaci, komunikační politiku o sobě samé. To samozřejmě není to samé, jako vysvětlovat určité iniciativy, události, konkrétní programy, to je něco jiného. Ano, já vám děkuji, ještě kolega Morgana a poté uzavřeme seznam řečníků. Ano, já jsem se také původně nechtěl přihlásit do slovo, nicméně kolegové eh, řekli něco, co já sdílím. A to, že tu mnoho aktivit, až příliš aktivit Evropské unie, které se nacházejí tak nějak ve stínu. A ty orgány národního informování se soustředují většinou na zveřejňování čistě národních iniciativ – takže tu existuje takový určitý nesoulad mezi tím, co se tu rozhoduje, o čem se rozhoduje a pak co a jak se uplatňuje v praxi. Tedy, že následně eh, je tu celá řada eh, věcí rozhodnutých na evropské úrovni, které se následně uplatňují i v členských státech, ale lidé o tom nevědí. Takže uh, pokud tedy naši občané budou vědět, o čem tu hovoříme, budou mít ve všem jasno, ovšem, tak je to úplně jiné, než když prostě nebudou vědět, jaký dopad můžou mít určitá rozhodnutí, jak to může být negativní nebo pozitivní, tak prostě občané budou jenom tak nějak brát v potaz rozhodnutí, která k ním um, nějak, nějakým způsobem se dostanou, ale prostě nebudou tomu věnovat pozornost. A myslím si, že tady je ve hře celý náš systém svobod a těch demokratických hodnot. Paní předsedkyně, já mám také takové strategičtější otázky. V první řadě my víme, že úkolem komunikace Evropské komise která je vlastně takovou ochránkyní evropských smluv, měla by zajišťovat i to zviditelnění Evropské unie jako takové, tak tedy jejím úkolem by mělo být prověřovat, jakou imič má Evropská unie, a to prostřednictvím nejrůznějších kampaní a příslušných nástrojů. Takže já si kladu otázku, jaké priority jsme si tady stanovili, kromě těch samotných programů, priorit Junckerovy komise. Myslím si, že o těch se tu hovořilo poměrně dobře, ale něco tak nějak víc dohloubky. Protože se tu tak trošku spochybňuje ta samotná evropská identita, její, její míra potřeby, užitelnosti, to, že vlastně tu činíme něco užitečného, ale lidi to nezajímá. A pak další důležitá té, důležité téma, a to je to vzdalování se Evropy. Zase zaznamenali jsme to v těch nedávných politických výsledcích. Takže já si kladu otázku. Komise ano, hodně zakládá na komunikaci. A jaké strategie tedy proto chce nyní učinit? Máte nějaké konkrétní plány? Já si myslím, že pro některé skupiny je tu asi potřeba dělat víc, mnohem víc. V první řadě tedy eh, kampaň o tom, jaká je cena za tu takzvanou neevropu. Jak jaké potíže bychom tu měli, kdyby tu ta Evropa nebyla. No a pak další otázka, to jsou fondy, prostředky pro komunikaci. Ano, je pravda, že Digicom zaznamenala škrty ve srovnání s předchozími roky, je to pravda. A pak zapojení členů parlamentu. Na národní úrovni se to zlepšilo, ale já chci připomenout, že před několika měsíci když se komisaři setkávali s občany, přizvali vlády, ale ne členy parlamentu. Naštěstí se to nyní tady zlepšilo, to beru v potaz. A pak ta setkání mezi komisí DGCOM a také oddělení pro komunikaci parlamentu, tak eh, už můžeme říci, že více a lépe vnímáte Evropský parlament a jeho možnou pomoc. V budoucnu by to bylo opravdu dobré, protože bychom vyřešili ty slabé stránky v komunikaci. Říkáte, že ten nástroj Connect se zabývá komunikací, ale jaké další nástroje máte k dispozici? Kdo se tím vším zabývá? Asi to není jednoduché, položili jsme hodně otázek, ale opravdu nám to leží na srdci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také všem poslancům. Já se pokusím co nejlépe odpovědět na vaše dotazy a připomínky. Nejprve paní Šojdrová. Cena Luxfilm. Jestli to bude společná evropská iniciativa. Já vím, že nejhorší možná odpověď, kterou vám může dát byrokrat, je, že to nespadá pode mě, ale pod někoho jiného. A tak to bohužel je, protože to má na starosti generální ředitelství EAK, kolegové, kteří tady byli předtím. Ale já to eh, vím nebo vím o tom, proberu to s kolegy, zeptám se, ale bohužel nemám pověření o těchto věcech rozhodovat. Ale mluvíte o akcích. V Praze ano, tam je velice dobrá spolupráce. I v generálním ředitelství Connect. Paní Vrajen, já myslím, že jste se dotkla velice základní otázky. Já jsem vám jenom velmi stručně v deseti minutách zmínil, co všechno děláme, mohu k tomu říct i víc. My máme informační úředníky přímo na místě v Evropských informačních centrech, to nejsou pracovníci komise, ale my je podporujeme. My je vyzýváme k tomu, aby sdíleli informace, aby mluvili s občany. A právě oni prakticky na každodenním pořádku mluví s obyčejnými lidmi, s občany, celkem 700. A funguje to velmi dobře. A také důležitými partnery jsou kolegové ve výboru regionu. to, že se nám nepodaří informovat pořádně. Jistě já samozřejmě sdílím i frustraci komise. Já si myslím, že naše rozhodnutí jsou dobrá, dáváme eh, na stůl dobré návrhy, ale pak občas někdy později parlament nějaké rozhodnutí přijme, přijme ho i rada. A problém někdy spočívá v tom, že občané jsou zmatení. Komise něco rozhodne, má potom velkou tiskovou konferenci, má i předseda nebo místo předseda, ale co se pak stane, když to chce pozměnit parlament nebo třeba rada? Takže já myslím, že jde také o komunikaci mezi institucemi a občané jsou z toho zmatení. Takový pocit jsem z toho měl i v předchozích funkcích. Pan Kranodevsky, skepticismus a skeptici. My se nebojíme skeptiků. Pokud nás budou poslouchat, pokud někdo má zájem o fakta, o naše priority, o naše politiky, já myslím, že tak se to musí dělat. Já myslím, že nic není černobílé. A občané to vědí. A já myslím, že to je velká výzva pro nás, pro všechny, pro komisi i pro parlament ale také chci eh, zdůraznit význam členských států. To, o čem se rozhodne v Bruselu, rozhodne společně komise a rada a parlament, včetně každé demokraticky volené vlády a parlamentu v členských státech. Takže nestačí říct, že my bychom něco udělali jinak, ale v Bruselu takhle rozhodli. Ne. A to musíme řešit. Společně. pan Margal, tady musím říct, že pokud je o daňové úniky, nevybíháme se, nevyhýbáme se té věci. Komise předložila velice konkrétní daňový balíček, také se o tom náležitě informovalo. Takže tady s vámi nesouhlasím, ale souhlasím s vámi v tom, že jsou politiky, které je potřeba občanům víc vysvětlit vysvětlit také důsledky našich návrhů. A tady mám také na mysli to, o čem mluvil pan Morgano. Naše formulace, i paní předsedkyně o tom mluvila. Upřímně řečeno, my tady píšeme nějaké návrhy, lámanou angličtinou nebo francouzštinou. Pak se to překládá do jednotlivých jazyků. Posílá se to dál. A my často využíváme technický jazyk, formulace, akronymy. A dokonce novináři, kromě bruselských korespondentů, když podávají zprávy, když se podíváte na regionální média, tam se mluví jinak. A vy jako politici to musíte vědět. A to je i pro nás výzva. A já bych byl rád, aby se toho byli vědomi i komisaři, aby mluvili tak, jak mluví lidé, jak mluví občané. Aby dokázali předat sdělení, obsah, ale i emoce z Bruselu protože nemluví s technokraty. Paní předsedkyně, mluvíte o tom, co děláme s mladými lidmi. Jistě máme iniciativu zpět do školy, back to school. Máme různé prostředky, jak podpořit učitele, ať už je to evropské studium, nebo komisaři vždycky, když jedou do členského státu, tak jedou na vysokou školu. Ale samozřejmě to, co děláme, nestačí. A musíme se možná společně zamyslet nad tím, co ještě můžeme udělat. Jistě sociální média. U datového roamingu jsme měli celkem úspěšnou kampaň, třeba i na Twitteru. A bylo to něco konkrétního. Mladí občané, mladá generace pak vidí, že EU pro ně může udělat něco konkrétního. A tam ta komunikace probíhala velmi dobře. K rozpočtu. My máme menší rozpočet, protože jsme přišli o dva programy. Pro příští rok díky vaší podpoře náš rozpočet o 6% naroste a máme také rozpočet na korporátní komunikaci, což nejsou peníze navíc, ale se skupujeme prostředky z ostatních generálních ředitelství, abychom se zaměřili na komunikaci o politických prioritách a to především na investice do prvotní evropské priority. A tam jistě najdeme určité synergie, o tom jste mluvil i vy, mimo jiné pan Morgano. Můžeme společně udělat něco většího. A tomu se teď věnujeme. Ale pro peníze ty problémy nevyřeší. Peníze mohou pomoct, ale potřebujeme také politickou vůli a angažovanost. A my vůli máme, vy ji máte, takže můžeme pracovat společně. Děkujeme děkujeme a budeme i do budoucna spolupracovat. Spoléháme s vámi, spoléháme na lepší spolupráci mezi vaším generálním ředitelstvím a parlamentem a naším výborem, protože my se těmto věcem velmi věnujeme. Mnohokrát děkuji. Eh, eh, Dobrá, eh, Tímto jsme ukončili veřejnou část naší schůze. 11. ledna se bude konat další schůze našeho výboru. Toto je poslední schůze před Vánoci a proto vám všem a vašim rodinám přeji šťastné, veselé Vánoce, vše nejlepší a to přeji také asistentům a zaměstnancům, sekretariátu a tak dále. Jednoduše všem. Máme za sebou dobrý rok, dobře jsme pracovali a myslím si, že jsme přispěli dobrým způsobem k těmto důležitým tématům, ale musíme si být vědomi, skutečnosti nyní na konci roku, že právě kulturní dimenze, kulturní prvek je velice důležitý při všech návrzích, že potřebujeme více kultury. Myslím si, že před námi je další nový rok, který bude rovněž velice naplněn prací. Děkuji vám všem, ještě jednou šťastné Vánoce a poprosila bych, abyste i hned zůstali koordinátoři, abychom mohli i hned zahájit schůzi koordinátorů a ti, kteří nepatří mm, mezi koordinátory, tak prosím, ať odejdou co možná nejrychleji ze sálu. Seven Not so much, but... Máme sedmiminutové spoždění, není to tolik, nicméně Kolik nás tady zůstane? Tři, tři, čtyři, pět. Dobře. Pět koordinátorů.